Vážení kolegové, můžete se prosím usadit, abychom mohli pokračovat. Uh, Ráda bych tedy zahájila. My máme na začátku eh, této odpolední schůze výměnu názorů se dvěma ministry se z toho, čemu nadále říkáme nové členské státy, tedy polskou ministrini regionálního rozvoje a e, náměstka ministra, náměstka ministra e, ministerstva pro místní rozvoj České republiky, pana Daniela Brauna a první bude hovořit pan ministr Kubiak, e, takže nejprve si vyslechneme Polsko. Prosím, pane ministře. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, Málo kteří věřili v rychlou implementaci politiky soudržnosti eh, Evropské unie v zemích střední a východní Evropy. Mnoho otázek zůstalo otevřených a, a strukturální změny byly nutné administrativa musela e, čelit značným výzvám při implementaci nového systému a národní rozpočty e, museli se vypořádat se spolufinancováním. A nyní můžeme říci, že Polsko jako příjemce a, nebo země, která využila politiky soudržnosti, skutečně zaznamenala velké výsledky. Jedním z hlavních výsledků je implementace, no, realizace největšího investičního a modernizačního programu v polské historii, což sloužilo jako impuls eh, pro strukturální změny. Evropské fondy také pomohly zmírnit dopady vnějších šoků, a pomohla implementovat národní politiku při stabilizaci veřejných financí. Kromě toho potřeba přizpůsobit se pravidlům a normám politiky soudržnosti donutilo polskou vládu na různých úrovních zavést nezbytné změny pro zvýšení její efektivity a zesílení schopnosti plánovat a řídit rozvojové procesy. To vše přispělo ke zrychlení ekonomického růstu země, k významnému zredukování eh, rozdílu mezi Polskem a rozvinutými členskými zeměmi EU a utlumení minimalizování dopadů světové krize na polskou ekonomiku. V Polsku politika soudržnosti je synonymem růstu. Mezi lety 2007 a 2012 polská ekonomika zaznamenala nejrychlejší růst v Evropské unii, zhruba 4% v porovnání s průměrem u Unie, což je 0,4%. Kromě toho Polsko zůstalo na cestě ekonomického růstu i během krizových let 2009 a 10 díky relativnímu velkému růstu HDP v letech 2007 až 2012 rozdíly mezi eh, Polskem a 27 eh, podle HDP na hlavu a schopnosti kupní síly eh, se tedy ten rozdíl snížil o 14 procentních bodů. A současně s ekonomickým rozvojem konvergenční procesy eh, se, byly nejrychlejší právě ze celé 27 a v roce 2015 dosáhneme úrovně 70 průměru EU, zhruba 5 tohoto výsledku bude zásluhou evropských fondů. Je to veliký úspěch vzhledem k tomu, že v roce 2012 byla tato e, E, výše pouze 66 Pozitivní vliv politiky soudržnosti EU je patrný v řadě oblastí. Při vzniku nových pracovních příležitostí, e, změna pracovních podmínek a podmínek na trhu práce, urychlená modernizace dopravní infrastruktury, výstavba dálnic, a to jsou základní podmínky pro ekonomický rozvoj a spolupráci mezi evropskými regiony. A to je zcela nepopiratelné. Podniky využily podporu z evropských fondů při investování i pro eh, lidský kapitál a nyní jsou skutečně na úrovni hospodářské soutěže existující na světových trzích nejenom díky eh, mzdovým nákladům, ale také díky propagaci eh, polských značek a kvalitě výroby. Takže polská ekonomika se stala inovativnější a lépe reaguje na šoky v poptávce a nabídce. Výdaje na infrastrukturu a přímá podpora podniků z evropských fondů vedly ke značnému nárůstu investic o 20 až 25 a nárůst e, pracovních příležitostí Eh, na základě implementace investic spolufinancovaných z evropského rozpočtu se odhaduje na několik set tisíc míst. Kromě toho Polsko je zemí, která eh, po Německu zažila eh, největší pokles nezaměstnanosti Eh, pokles zaměstnanosti za léta 2007 až 2012 o 3 pouze. A to je vše zásluha evropských fondů. Ale jedna věc je důležitá. Politika soudržnosti funguje obousměrně. Ona také je eh, přínosná pro eh, země EU 15 e a díky výzkumným projektům například máme dva nezávislé výzkumné ústavy, Eh, jejichž výsledky jsou přínosné i pro patnáctku eh, a pro Vyšehradsk země Vyšhradské skupiny, kdy v letech 2004 až 2015 se uh, prokazuje návratnost 30 uh, eurocentů na euro investované do Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska uh, a to v, v dodatečných investicích a, do, a, a vývozech a podobně. Takže tato Mm, politika má svůj vliv na lepší integraci v Unii a také přispívá k regionální ekonomické spolupráci, poskytuje stimuly k zajištění ekonomického růstu, ekonomické inteligentním a udržitelným způsobem a k zajištění územní a sociální soudržnosti. Polská zkušenost z let 2007 až 2013 není jenom pozitivní, jak my také musíme bojovat s určitými problematickými aspekty, především v důsledku nejasné regulace, která vyžaduje stálou interpretaci ze strany Evropské komise a často docházelo, dochází k chybám interpretace ze strany auditorů, mnohé byrokratické procesy eh, komplikují situaci hm, jak příjemcům, tak eh, schvalovacímu procesu Evropské komise eh, zkušenosti zaznamenané v tomto období jsou impulzem pro změny do pro příští eh, programové období, aby se zvýšila efektivnost a atraktivita politiky soudržnosti, eh, například zlepšenou koordinací finančních nástrojů, strategického plánování, tématickou koncentrací a přístupem zaměřeným na výsledky. Polsko se aktivně zúčastnilo procesu rozvoje návrhu a jsem šťastný, že do posud jsme dokázali e, vyřešit několika způsoby zjednodušení e, uplatnění evropských fondů a jak ukazují hlavní příjemci, vzniká tak efektivní způsob implementace těchto projektů. Mezi navrženými zjednodušeními je například zavedení společnosti společné regulace pro pět fondů a to pro e, především fond pro zemědělství a rybolov a znamená to také zvýšení Prahu pro e, takzvané velké projekty, e, podpora E, řešení velkých projektů a digitalizace kontaktů mezi příjemci a institucemi. Tyto změny nepochybně budou mít pozitivní vliv jak na příjemce, tak na instituce zapojené do realizace politiky soudržnosti. A rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval Evropskému parlamentu za úspěšnou spolupráci a e, jednání v souvislosti s legislativním balíčkem, který má být brzy završen. Spolupráce s výborem REGI je naprosto příkladná, vychází z hodnotných diskusí a může sloužit eh, za příklad pro další výbory. Celá řada eh, politicky významných témat co je projednávána eh, před eh, zahájením i dokončením trialogu. Jedná se především o finanční management, makroekonomickou kondicionalitu a iniciativu pro zaměstnanost mládeže. Tady mm, to jsou témata, která mohou být problematická a rozhodně my nemůžeme přijímat řešení, která budou paralizovat implementaci politiky soudržnosti a omezovat její efektivitu. Takže já bych se s vámi rád podělil o pár myšlenek, jak se této situaci vyhnout. Nejprve, co se týče makroekonomické kondicionality. To je téma, které se jeví jako velmi kontroverzní a v jeho souvislosti ehm, je rada jaksi má obtíže v jednání. Pro Polsko eh, je jasné, že tento nástroj by měl být velice jasný a transparentní a je třeba vyhnout se rozdílným interpretacím. Polsko uznává potřebu eh, posílit nástroje ekonomické zprávy v Unii tak, aby vznikly stabilní makroekonomické eh, okolnosti pro naplnění strategie 2020. Proto jsme přesvědčeni, že ekonomická, eh, makroekonomická kondicionalita by se měla aplikovat na všechny evropské strukturální fondy. Pokud by se omezila pouze na fond soudržnosti, tak jak je to navrženo nyní, potom by to pouze Eh, se vztahovalo na země přijímající a eh, těchto fondů a to by vyvolávalo veliký pocit nespravedlnosti. Je potřeba přesně definovat vztah mezi ekonomickou zprávou a evropskými fondy. Makroekonomická kondicionalita nesmí paralizovat eh, využití těchto fondů a vyvolávat atmosféru nejistoty a nejistého očekávání členských států je třeba také zajistit faktickou souvislost mezi eh, těmito fondy a makroekonomickými faktory. Podle názoru Polska a z pohledu makroekonomických eh, eh, procedur je toto sporné. Další téma je výkonnostní rezerva a výkonnostní rámec. My jsme podpořili oba tyto nástroje už dávno, protože jsme přesvědčeni, že přispějí ke zlepšení řešení problémů s implementací podpory z Unie. Toto přesvědčení vychází z našich zkušeností se stávajícího programového období. Polsko je jedním ze dvou zemí, které využili výkonnostní eh, rezervu na národní úrovni díky Eh, eh, tomuto využití rezervy není prostor pro eh, nejasnou legislativu a chyby. A jsme si přesvědčili, jsme si jisti, že tyto nástroje ovšem nelze bra- realizovat, aniž bychom brali v úvahu stávající situaci a je potřeba zlepšit metody k definici cílů a opatření. Další připomínka v souvislosti s finančním hospodařením Měla by nám eh, tato práce umožnit vyhnout se jakýmkoliv zmatkům a nedorozuměním a proto je třeba jasně definovat eh, pojem eh, ne, jaksi chyby, irregularity a systematické chyby a stanovit podmínky, za nichž jak se toto nastává. Závěrem bych chtěl říci, že naše názory a návrhy, jakož i jiných příjemců této politiky zlepší její efektivitu do budoucna a těším se na brzké ukončení jednání o politice soudržnosti jako legislativního balíčku, eh, který Eh, umožňuje, umožní eh, strukturální fondy eh, používat již od začátku roku 2014, což doufám, že je naším společným cílem. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní děkuji vám, pane ministře. Vy netleskáme, takže to je opravdu velice výjimečné a nyní poprosím pana Daniela Brauna, aby se vyslovil. Děkuji, paní Hübnerová, eh, dámy a pánové, vážení členové výboru Regi. Byl jsem požádán, abych vám řekl, jaká je zkušenost s politikou soudržnosti a byl jsem požádán, abych se vyjádřil kriticky na naši adresu i na adresu jiných, tak se pokusím tento slib splnit. Za prvé chci poděkovat za tuto příležitost, protože si myslím, že výměna názorů s Evropským parlamentem e, jako s institucí, která hraje důležitou roli, tak to pomůže lépe pochopit potenciální problémy a to je zásadně důležité pro úspěch evropských strukturálních a investičních fondů. A já doufám, že díky tomuto eh, feedbacku eh, přispěji eh, trochu mm, k, do evropské politiky, která je tak nezbytná pro lepší solidaritu mezi členskými státy a občany. Zmíním tři věci. Za prvé, zkušenosti s politikou soudržnosti v České republice eh, a jaké byly pozitivní dopady její. Za druhé, zmíním i problémy a ponaučení z tohoto procesu. Eh, někdy je to proces bolestný a velice stručně také eh, se podíváme na to, jak i se to reflektuje v rámci příprav budoucích programů. A potom se podívám na exogenní faktory, a e, na co bychom se měli zaměřit nyní, ale i v budoucnu na evropské úrovni. A pokusím na tomto doložit, že potřebujeme evropskou rozvojovou politiku, která pomůže rozvíjet potenciál regionu a celé Evropské unie. A toto lze učinit pouze, pokud nadále budeme maximalizovat e, Eh, využívání, efektivní využívání zdrojů. Česká republika je středoevropská, středně velká země, která má 10 milionů obyvatel a eh, já myslím, že má velký rozvojový potenciál pro celou Evropskou unii. Je to země, která, jak víte, v roce 2004 přistoupila k EU. Je to tedy první programové období a v tom prvním krátkém období v letech 2004 až 2006 tak jsme využili asi 2,6 miliard miliard euro a za stávající období máme k dispozici 26,7 miliard euro. Zhruba řečeno asi 60 toho bylo vyplaceno těm konečným příjemcům. Česká republika je otevřenou ekonomikou, asi 80 průměrného HDP na hlavu to tvoří a Eh, eh, máme zde jeden region hlavní, hlavního města a hlavní město tedy se liší od zbytku území, jako je to i v jiných státech. Dále máme zde i e, dost nerozvinutou základní infrastrukturu a proto evropské e, fondy jsou e, důležitým strojem pro veřejné investice, pro regiony, obce a malé střední podniky. Domnívám se, že Česká republika je docela dobrým vzorkem, reprezentativním vzorkem daného regionu, co se týče charakteristik a zkušeností. Nyní ty tři body, které jsem zmínil úvodem. <clears throat> Dopady, efekt i přes negativní eh, aspekty a problémy politika soudržnosti má pozitivní dopad na českou ekonomiku, jak z pohledu makroekonomiky, tak i z pohledu viditelných výsledků. Pokud jde o makroekonomické výhody, tak eh, máme zde různé studie nezávislých ekonomů, které nám ukazují, ukazují že politika soudržnosti má multiplikační eh, eh, efekt 0,3 procentální bodu a 1,3 mm, euro je výnos tedy vložených prostředků do ekonomiky v České republice. Ehm, tato politika soudržnosti představuje pouze 0,3 evropského HDP, ale v řadě zemích je to v podstatě pod podstatný zdroj veřejných investic. V českých regionech je to asi 45%, to představuje v Maďarsku, Polsku, Estonsku, Portugalsku, je to asi daleko více. Takže mm, mm, nečerpané peníze, to je to, co e, podkopává důvěru v EU a oživení e, e, ekonomiky v době po krizi ze všech těch prostředků vynaložených v České republice, tak bych také měl zmínit i polskou studii o ekonomických eh, výhodách. Na každé euro, které se dostalo do České republiky z politiky soudržnosti, asi 65 centů se vrací eh, do zemí 15, Rakousko, Francie, Německo, Nizozemsko, ty profitují právě z těch smluv Eh, eh, které se týkají eh, exportních vztahů, takže vlastně ty peníze nezůst, nemají efekt pouze v zemi, kde se investují. Ale teď některé konkrétní matatelné výsledky, kterých jsme dosáhli díky politice soudržnosti. Od roku 2004 asi více než, více než 100 tisíc pracovních míst se vytvořilo právě díky těm projektům spolufinancovaným z evropských fondů ve stávajícím období, tedy 2007 eh, až 2013, tak zde došlo k, mm, k významným eh, výsledkům 200 nových inovativních firm. Máme zde nová tedy eh, výzkumná centra, včetně špičkových center, spolu s univerzitami a dalšími ústavy, které eh, posilují inovace v celé Evropské unie. Nová dopravní infrastruktura, to zjistíte, když přijedete do České republiky. Zde skutečně ty eh, regionální póly jsou lépe dostupné, takže dovozci ze Španělska, z Francie, z Německa mají lepší přístup na náš trh i když možná to nevíte, ale evropské prostředky snížily významnou měrou administrativní zátěž na každodenní život lidí. Asi pět eh, pět tisíc takzvaných checkpointů máme, tedy kontaktních míst eh, veřejné státní zprávy, takže lidé již nemusí obcházet různé úřady pro různé doklady a ověřování do, dokladů a tak dále, takže máme teď eh, Eh, nyní mohou eh, prostě třeba si to opatřit na poště nebo na těch checkpointech, kontaktních bodech, kde vše je k dispozici z jednoho místa. Což mě vede k dalšímu eh, aspektu, mm, který přispěl, a to je méně viditelné, matatelné, a to je eh, kultivace, obecná kultivace institucí, postupů, procedur. My teď využíváme strategické plánování, systémy vyhodnocování, to je to, co se používá i v jiných oblastech než v politice soudržnosti. Instituce se chovají více profesionálně, protože mají i systém školení státních úředníků, zdravý finanční management se stal normou a pokud se tato norma nesplňuje, tak to vede k, k uložení různých opatření. A nyní problémy na národní úrovni. Ale um, zhruba řečeno je to pozitivní, nehmatatelný efekt, který určitě bude mít dlouhodobý dopad. Zhruba řečeno, každá obec, tak tam eh, je vidět eh, jasná zlepšení, ponaučili se, používají ty nejlepší postupy, ponaučili se z jiných evropských států, z jejich zkušeností. Řada členských států profituje z politiky soudržnosti a některé ty uh, výhody jsou samozřejmě dlouhodobější a možná méně viditelné. To byla první část mého příspěvku. A druhá část, nyní praktická implementace a naše zkušenosti. I přes eh, těch 48 eh, tisíc projektů, které eh, se implementovaly s pozitivním dopadem, tak máme i problémy a e, jsou zde různé tedy vnitřní faktory, které působují, způsobují problémy s implementací, máme tedy vysokou fluktuaci personálu, máme zatím e, problém se státní službou, politická nestabilita, potom i ta implementační struktura je příliš komplikovaná. U, u některých progra- programů tak jsme měli i manažerské chyby, ke kterým došlo. Za to jsme zaplatili určitou cenu. Mm. My jsme ale připravili a implementovali akční plán eh, v součinnosti s Evropskou komisí, tak abychom zlepšili kvalitu auditu a kontrol a přijímáme opatření eh, pro zlepšení rychlosti fungování systému státní veřejné zprávy. Pokud jde i o školení, tak to se rozšiřuje, včetně eh, se, se zlepšují ty mechanismy veřejných zakázek. Takže ten systém se adaptuje Eh, stálo to určité prostředky, ale eh, samozřejmě došlo i k určitým průtahům kvůli tomu. Co je také podstatné, je, že jsme se ponaučili z těchto chyb eh, a, a abychom do budoucna věci zlepšili. Nebudu opakovat, co řekl polský kolega. I my jsme velice intenzivně se připravovali na příští období. Máme nové strategie, nové principy Chceme se zaměřit na strategičtější cíle a nyní i mm, se snažíme mm, vyhnout tomu, aby evropské fondy nedeformovaly trh i jsme použili systém zjednodušených pravidel, vláda odsouhlasila e, jednotnou metodiku a komunikace mezi konečnými příjemci a příslušnými orgány bude zcela elektronické podobě. Chceme i zajistit efektivnější čerpání evropských fondů pro příští období. Ponaučili jsme se, byly potíže, ano, ze kterých jsme se ponaučili a tvrdě pracujeme na tom, abychom zlepšili a vše napravili ve stávajícím období. A nyní třetí část prezentace, jak jsem i zmínil na začátku, i tedy kromě eh, těch vnitřních faktorů, tak také i některé externí faktory ještě ten problém umocnili, tedy eh, zhoršili eh, implementaci naší politiky jako pětiletá krize která postihla dost tvrdě Českou republiku. My jsme otevřenou ekonomikou, jak jsem řekl, my jsme i země tedy transitní a my pět, pět let jsme zažili pokles ekonomiky a to měl makroekonomický dopad, což měl dopad i na implementaci projektu. <clears throat> E, a v létě jsme zažili další katastrofu, což znamenalo i velké skluzy, budování infrastruktury a způsobilo to velké problémy v regionech a i ve státní veřejné správě. Třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že komise je docela striktní i z důvodu kritiky účetního dvora. Je nutné z dlouhodobého pohledu se pokusit nalézt zlatou střední cestu, zaměřit se na reálné eh, chyby a eh, podvody a ne tedy eh, mm, se zaměřovat na formální zjištění, která jsou spíše tedy nejsou mm, tak podstatná, věcná. Já jsem si vědom problému, které máme, ale já mám pocit, že nyní se ta situace spíše eh, přesouvá do stavu, kdy se bude žádat nulová chybovost. A to znamená, že v podstatě potom by bylo vůbec těžké mít nějakou politiku soudržnosti. Já vím, že tady je hodně pravidel, ale mm, zde tady eh, jde o to ponaučit se z auditu a kontrol a eh, neměli bych, a měli bychom se vyvodit eh, mm, ponaučení do budoucna a ne někoho potom retroaktivně trestat, což vnáší nejistotu do systému. Možná jste si přečetli mm, poznámky, kdy byla zveřejněna výroční zpráva účetního dvora, kde se hodně tlačí tedy na ty korekce a já si myslím, že kvalita fungování Evropské komise a fungování eh, této politiky, tak to by nemělo být vidět pouze přes to prisma prostředků, které se zpětně vymohou eh, od příjemců. Je třeba se podívat i na reakce těch, kteří v terénu implementují politiku je nutné samozřejmě tlačit na národní orgány, aby zlepšovali svoji činnost, ale eh, ne, neměli bychom i ten stihomam eh, těch chyb které, a podvodů. Je třeba eh, podívat se na to selekto, selektivně, a, protože tato oblast této evropské politiky je velice komplexní. Nyní směřování politiky do budoucna. Závěrem především bychom měli se snažit využívat tuto rozvojovou politiku. Je to politika významná, Implementace by měl být hlavní cíl, samozřejmě s tím, že musíme zajistit, že se nebude využívat a čerpat na nesmyslné projekty, které nemají žádnou přidanou hodnotu. Potenciál této politiky musí se plně realizovat ve všech státech, protože to je jeden z skutečných mála viditelných efektů Evropské unie nyní. A e, zde je e, třeba tady se orientovat na výsledky především. A zde proto děkuji komisi za nový návrh, který je velice rozumný a reflektuje reálnou situaci, podle mě. Nevyužitý potenciál, to určitě <clears throat> nevyužitý potenciál, to je něco, co vysílá takový negativní signál před volbami. Ano, a zde ještě se vracím ke krizi. Musíme zmaximalizovat vývoj, rozvoj regionu, protože to bude ku prospěchu celé EU. Kromě strukturálních nedostatků, tak já si myslím, že pětiletá krize je také výsledkem právě nedostatečného impulzu eh, a mm, politika soudržnosti je zásadní nástroj, který může pomoci Eh, při veřejných investicích. Politika soudržnosti může tedy urychlit růst a tvorbu pracovních míst, což je strašně důležité pro oživení ekonomiky a je třeba eh, takto eh, začít budovat nový systém, pracovat systémově na tomto. A také dovolte ještě krátkou poznámku i ranní hlasování e, o změně toho všeobecného nařízení, tak to mm, otevírá tedy určit dveře pro řešení. Chtěl bych poděkovat panu Vlasákovi a výboru regiza za e, toto úsilí, ale také musím doplnit, že jsme trochu zklamáni mm, e, tím konečným výsledkem. Myslíme si, že to byl návrh, který nechtěl, nežádal peníze navíc, spíše se zaměřoval na strukturální změny eh, a eh, teď eh, vidíme, že pokud jde o Evropský sociální fond a další návrhy, tak závěry rady mm, skutečně mají velice konkrétní výsledek a to i v podstatě změnilo víceletý finanční rámec a zdá se, že parlament a výbor REGI si ale zvolili to, že v podstatě se přidrželi určitých návrhů a já eh, si cením vaší práce a jsem ale přesvědčen také, že eh, toto právě by měl být ten nejsilnější bod. Eh, vy byste především měli být těmi, kteří podporují politiku soudržnosti. Doufám, že budeme schopni vyslat pozitivní signály veřejnosti a já jsem přesvědčen, že bychom se měli snažit zmaximalizovat využívání těchto zdrojů, což také znamená, jak řekl polika, kolega z Polska, se snažit uzavřít vyjednávání co nejdříve, jakékoliv řešení. Eh, zde jsme slyšeli makroekonomickou kondicionalitu, tak jakékoliv řešení eh, mm, by měl zapojit i členské státy. A já tedy závěrem bych řekl, snažme se co nejdříve uzavřít trialogy. Protože nejhorší signál, který bychom mohli vyslat veřejnosti, by byl, že nejsme schopni zajistit, že nové programy začnou včas a že všechno se odloží až na rok 2015. To by byl ten nejhorší signál a určitě eh, s tím, že na některých eh, detailech se musíme kompromisně dohodnout. Závěrem. Efekt politiky soudržnosti je viditelný, dokládá, že Evropská unie má přidanou hodnotu, i když jsou zde určité, eh, určitá negativa a komplikace s implementací, konkrétně v České republice také. My jsme se snažili to řešit, řešíme to za, vysoké, za vysokou cenu a byli jsme odhodlání, že eh, budeme postupovat efektivněji, abychom přispěli ke strategii Evropa 2020. Je třeba zajistit stabilitu pravidel, je třeba, aby vše mělo eh, smysl pro konečné příjemce. Musíme také um-, vyvážet striktní kontroly a boj proti chybám a také i a to je podle mě teď zásadní role do vašeho výboru měli bychom i diskutovat o, potom o výsledcích těchto politik a, a mít na paměti to, že cílem politiky je pomáhat regionům a členským státům, aby mohli vytvářet růst a pracovní místa, což je primární efekt, o který nám jde. Jsem přesvědčen, že určitě nám budete v této věci pomáhat. Děkuji za pozvání a pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkujeme a teď zahájíme diskusi. Jako první Jan Olbricht, prosím. Yes, uh, thank you. Uh, uh... Ano, děkuji vám, děkuji vám oběma, pánové. Eh, jedná se určitě o pozitivní znak toho, že po tom všeobecném konstatování, jak krásná politika soudržnosti je, od vás slyšíme i konkrétní sdělení což samozřejmě může, může způsobit spokojenost nebo nespokojenost u různých kolegů. Ale k věci. A ještě jen tak mimochodem, pan Brown teď vysvětlil, jak to je s chybami eh, Chci se vás zeptat, jestli ta podoba mezi vámi a Velkou Británií je shodou okolností, nebo jestli to je nějakou politickou strategii. Já byl ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale to trošku odbíhám. Já se zeptám pana Kubiaka polsky. Vy jste hovořil o makroekonomické kondicionalitě. A stanovisko Polska k této věci je dosti kontrover, kontroverzní a svým způsobem je vnímáno jako konfliktní věc zde ve výboru Regi. Vy jste řekl, že by to nebylo spravedlivé, kdybychom byli jediní, kteří by byli potrestáni touto kondicionalitou, ale já bych se vás chtěl zeptat, eh, co tím konkrétně myslíte? Protože Maastrichtská smlouva k této věci byla naprosto jasná. Byly tam uvedeny sankce, které byly propojeny právě s makroekonomickou kondicionalitou. Ale my zde užíváme jiné argumenty. Zde hovoříme o dodatečných sankcích, které by mohly eh, jaksi zpomalovat implementaci politiky soudržnosti. Já jsem Polák, ale musím říct, že přesto s vámi nesouhlasím v tom, že říkáte, že by to pro nás nebylo spravedlivé. Víte, to je jako pes ve stáji, já nechci být jediný, koho potrestají, chci, aby potrestali i někoho dalšího. Víte, já myslím, že je asi potřeba najít rozumné řešení pro všechny, tak aby tato politika byla efektivní a aby očekávání členských států zároveň byla naplněna. A to je, myslím, směr, kterým vede tyto rozhovory paní Hibner. Tento argument je zajímavý, ale asi není úplně přesvědčivý. A potom mám otázku na pana Brauna. V České republice a v Polsku jsme vlastně začínali se stejnou administrativní strukturou. I my jsme zavedli regiony, vy jste si také zavedli eh, různé systémy dělení ve vaší administrativní struktuře. A já jsem se chtěl zeptat, jestli této místní úrovni chcete dát možnost zpravovat tyto fondy. Další řečník, prosím. Eh, děkuji. Je mm, velmi málo, kdy tady vidíme ministry z těchto dvou zemí, kdyby hovořili o regionální politice, takže já se zeptám obecněji. Brzy to bude deset let, co se naše země připojily k EU. A z tohoto hlediska Myslíte si, že jeden z cílů eh, evropské regionální politiky je naplňován, tedy ta role evropských fondů a v regionální politice co do zmenšování rozdílu mezi regiony, ne nutně vlastně pouze mezi státy, ale mezi regiony, protože pokud jsem to správně pochopila, hovořili jste o tom, že každé euro zvyšuje výkon hospodářství. ale jde o rozdíly mezi chudými a bohatými regiony uvnitř našich států. Děkuji. Děkuji vám, paní Smolková. Děkuji vám. Měla bych otázku na oba pány, ale když dovolíte, začala bych panem Brownem. Na závěr svého příspěvku eh, komentoval naše dopolední hlasování chci se ho zeptat, jestli eh, jste v té nové vládě, nebo zda jste byl i v té vládě pana premiéra Nečase. Eh, pokud ano, tak jste mu mohl v únoru poradit, aby na zasedání rady eh, aby nežádal jenom těch 900 milionů, ale také to N plus 3. Každopádně tedy otázka na oba pány je známo, že Polsko a Česká republika patří mezi země, kde rozdělování finančních prostředků na jednotlivé projekty není určeno vládou nebo pouze jedním ministerstvem, tedy z té celostátní úrovně, ale část těch prostředků se alokuje i na úrovni samozprávných krajů. Chci se vás zeptat na, na váš názor na tuto věc. Co si o tom myslíte? Je to procentuální rozložení prostředků účelné a efektivní v tom smyslu, aby politika soudržnosti plnila svůj cíl efektivity, přímočarosti a snad i větší kontroly a bránění korupci? o které jste nehovořili, ale o které velmi dobře víme, čteme o ní v novinách a jsou konec konců i země, kde je to horší, jsou i země, kde to je lepší. Já si osobně myslím, že když rozdělujeme finanční prostředky samostatným krajům, tak eh, dokážeme efektivněji eh, zabránit korupci a dokážeme zajistit efektivnější čerpání těchto peněz. Děkuji. Děkuji, Viktor Boštinar. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejprve vítám oba důležité pány. Měl jsem možnost úzce spolupracovat se zástupci polské vlády, jakožto zpravodaj a s panem Brownem jsem se alespoň dvakrát také setkal a e, byly to velmi dobré zkušenosti, v podstatě mnohem lepší, než e, jakékoliv, e, co jsem měl se svou bývalou rumunskou vládou. To musíme říct naprosto jasně. A za druhé, rád bych zdůraznil roli, jakou Polsko dnes hraje pro politiku soudržnosti obecně, protože od těch inovativních konceptů eh, k tomu abstraktnímu konceptu politiky soudržnosti je příspěvek Polska eh, v politice soudržnosti jedním z nejvýznamnějších, který máme v Evropě. Já jsem Rumun a velmi rád vidím, že nějaká země, která se připojila k Unii po roce 2004, která se stává hlavním konkurentem a vlastně do určité míry i motorem pro zlepšování a inovace v politice soudržnosti. Zdá se, že i ty nové členské státy na tom mohou být eh, v něčem lépe než eh, ti staří známí. Druhá věc. Eh, trošku v rozporu s tím, co říkal pan Brown, bych chtěl říci, že příliš mnoho intergovernmentalismu škodí politice soudržnosti. Musíme být upřímní. Výsledky únorové rady a příliš jaksi té mezivládnosti se začalo pomalu stávat největším nepřítelem politiky soudržnosti. A to je něco, co my všichni, jak jsme tady, chceme do budoucna zlepšit. To je samozřejmě poučení, které ne, všichni eh, jak si akceptujeme, ale parlament eh, musí jaksi překonat eh, to, ten odkaz eh, intergovernmentalismu. A nakonec eh, vaše příspěvky byly velmi důležité pro nás, pro všechny. Proč? Protože například v Rumunsku, a to jsou výsledky studie, kterou jsem sám zadal pro naši zemi, právní a instituční nestabilita, jak to zmínili pan kolega z České republiky, byla velmi zásadní, protože v rumunském případě to bylo ještě daleko více zakořeněné a ještě daleko katastrofálnější pro politiku soudržnosti. Politické interference a vztahy mezi politickými vládními třídami a mezi tou politickou klientelou, abych tak řekl, které zasahovaly do veřejných zakázek a tak dále, role účetního dvora, jak na rumunské úrovni, tak na úrovni EU. A pak rozhodnutí pozastavit až šest operačních programů s celkovou hodnotou až 6 miliard euro. To, byla, to byl velmi vážný odkaz na období 2009 až 2011. To je velmi vážné poučení, které jsme si z toho my Rumuni odnesli. Dále, nedostatek strategie. Eh, já jsem velmi rád za ten polský model, já ho používám jako inspiraci, jakožto model pro evropský. Já podporuji politiku eh, soudržnosti a myslím si, že ten polský model je skvělý co do strategií eh, pro zajištění budoucna, budoucnosti Polska. Ovšem v rumunském případě tomu tak nebylo, to nebyla řádná strategie. Byla to taková jaksi předstíraná strategie. A poté, eh, poté, co začala krize eh, v Rumunsku a v jiných zemích, čelíme vážným dopadům této krize, vzhledem k tomu, že, nám, eh, že nemáme dostatek prostředků na spolufinancování a velmi často máme třeba pouze jednoletý rozpočet na politiku, která většinou trvá třeba až sedm let. Rozpočet na spolufinancování je velmi zásadní věc a konec konců konečně i v Rumunsku se tento problém řeší. A ještě jedna věc. Nedostatečná administrativní institucionální kapacita. V Polsku a v České republice jsou instituce připraveny pracovat, navrhovat, implementovat, kontrolovat implementaci této politiky, ale v Rumunsku, a nejenom tam, a já teď nebudu nikoho jmenovat, ale jsou další I tam docházelo k velmi nízkému výkonu administrativní institucionální kapacity a stávalo se to vlastně hlavní překážkou jakéhokoliv úspěchu politiky soudržnosti. No, já už toho asi nechám, ale poděkuji ještě jednou oběma pánům. A chci říci, že tato rozprava je velmi zásadní, nejenom kvůli tomu, abychom se z ní poučili, vzhledem ke špatným zkušenostem, ale je to důležité taky pro komisi protože pánové Brown i Kubiak správně řekli, že to je i zpráva pro Evropskou komisi. Jde o zjednodušování, jde o jasnost standardů pro pozastavení e, fondů. Musí to probíhat pouze na základě stejných kritérií a standardů pro všechny, aby nevznikal prostor pro jakýkoliv subjektivismus. Děkuji vám. Děkujeme, Viktore. Ještě se hlásíte tři, ale už nemáme v podstatě ani chvilku, takže prosím, co nejstručněji. Eh, nejprve pan Plzenkovič, pak pan Vlasák a pak paní Maletič. A to bude všechno, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, oběma pánům z Polska a České republiky. Rád bych eh, na tomto místě poukázal na velmi plodnou spolupráci Chorvatska, tehdy ještě jako kandidátské země s oběma těmito vládami. Konkrétně bych rád upozornil na zkušenosti, které jsme získali eh, v porovnání chorvatských krajů a polských vojvodství. To byla velmi užitečná spolupráce. Podepsali jsme dohodu o spolupráci mezi čtyřmi chorvatskými eh, okresy a čtyřmi polskými vojvodstvími. Byla to spolupráce napříč našimi zeměmi. A všechny tyto zkušenosti z Polska, tedy v tom splnomocnění regionu, co do užívání peněz politiky soudržnosti, bylo i pro Chorvatsko velmi užitečné. A jsou to právě tyto zkušenosti, které budeme v příštích letech implementovat při provádění víceletého finančního rámce, ačkoliv samozřejmě eh, velikost našich zemí není úplně komparativní, takže asi ne všechny recepty, které jste implementovali vy, budou platit i pro ale myslím si zároveň, že dostaneme, že, že vzhledem k tomu, že dostaneme zhruba tak 1,3 miliardy euro za příští víceletý rámec, bude využívání fondů snad ehm, velmi užitečné pro zvýšení naší další, našich dalších schopnost, schopností pro absorpci prostředků z Evropské unie. A jsem proto ještě jednou opakuji velmi vděčný oběma vládám za spolupráci, kterou nám poskytli. Oldřich Vlasák, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za prvé, eh, děkuji oběma pánům za to, že přišli. Rád bych zmínil jednu důležitou věc. Z posledního období jsme se hodně poučili. A přístup naší vlády k tomu budoucímu období je podle mě už teď mnohem lepší. Eh, jednak tedy Snížili jsme počet operačních programů z 24 na 8. Máme jednu metodologii na každý program a jednu na systém v celé naší zemi, což je do budoucna velmi důležité. Má otázka pro oba pány je, vnímáte nějaké problémy, když hovoříte o legislativě? Eh, vidíte zde nějaké hrozby pro budoucí období? Děkuji vám. Děkujeme vám. A jako poslední paní Maletič. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji oběma pánům za jejich prezentace, jak pánovi, eh, panovi Braunovi z Polska, tak panu polskému ministrovi. Má otázka se týká opatření. Vy chcete financovat přípravu projektu a spolufinancovat a předfinancovávat projekty. Jak to přesně chcete um, organizovat? Jakým způsobem a jaké nástroje pro to budete používat? Dále, jak chcete kombinovat eh, opatření pro fiskální konsolidaci a opatření pro úspory, pakliže chcete zvyšovat investice na politiku soudržnosti a zlepšovat její implementaci. Protože eh, ptám se na to, protože jsou to zkušenosti, které jsou pro nás v Chorvatsku velmi důležité, tak eh, mě to zajímá. A za třetí, příprava projektů. Zahájili jste už projekt, přípravu projektu na období 14 až 20. Já vím, že stále připravujete operační programy a další strategické dokumenty, ale hlavně pokud jde o, hla, o velké kapitálové projekty, ty samozřejmě musí být připravovány daleko dopředu, takže mě zajímá, jestli už jste s tou přípravou započali. Děkuji. Děkujeme. Ivar Skodmanis, no dobře, pokud budete stručný. Ano, já jsem velmi eh, pečlivě sledoval příspěvky obou pánů. Otázka na uh, pana Brauna z České republiky. Uh, protože já se chci zeptat, co se to vlastně děje, protože i v sociálním fondu, což, což jsou měkké půjčky, vlastně vůbec nereflektují strukturu a v roce 2011 byly úplně zastaveny není tam vůbec žádný rozdíl mezi eh, lednem a prosincem. Pak, to zas, pak se to zastavilo i v roce 2012. A když se podíváme na Evropský sociální fond pro Českou republiky i teď, tak je to stále stejná, stejná úroveň adsorbce, vlastně vůbec tam nejsou žádné změny od 1. února. Teď už jsme v posledním roce, v roce 2013 a nikdy se nezvýšila adsorbce od ledna do někdy do září. A pokud jde o Fond pro regionální rozvoj, to se na mě nezlobte, ale je to v podstatě úplně to samé. V podstatě můžeme říci, že naposledy v červenci se adsorpce zvýšila o 2% body. Já jsem vás slyšel, vy jste říkal, že jste za to zaplatili, za ty chyby, ale je důležité to znát, protože ta zpráva pana Vlasáka, která ukazuje, že zde jsou problémy v oblasti jaksi závazků, to jsou problémy, které mohou být velice vážné. Ne ani tak na Slovensku, ale v Rumunsku. Ano, to je číslo 7 a Česká republika je číslo 3. Když se podíváte na to, kolik peněz by vlastně spadlo pod stůl, když by se neprodloužilo to období rok 2011-2013. Pro ty metodické účely, jaké jsou ty hlavní důvody? Jsou politické, regionální? Já vím, že Praha je hodně zvláštní, eh, zvláštní věc eh, i v tom rozhodnutí rady. Tam je hodně peněz, ale eh, celá Česká republika na tom prodělá, že ano? O nějakých 20%. Takže jaké jsou ty důvody? Protože z těch ostatních hledisek jste na tom jedni, nej, jedni z nejlepších. Děkuji. Děkuji, tak já poprosím naše hosty, aby odpověděli v pořadí, které si zvolí. Dobrá, takže nejprve Česká republika, pan Brown. Děkuji vám za vaše otázky. Některé velice vštěpné. Eh, Budu stručný. První tři otázky spolu souvisely, týká se to role regionů jaké procento by mělo být věnováno nebo jak si delegováno na úroveň regionu a, a do jaké míry to přispívá k redukci rozdílů mezi regiony uvnitř jednoho státu a podobně. Rozdíly mezi regiony se jak snížily, tak zvýšily. Možná John Bachtl mě doplní více do podrobností jako skutečný odborník, ale obecně na úrovni regionů NOC 2, tam se rozdíly zmenšily a je to taková obecná tendence, že rozdíly mezi členskými státy se snižují. Na druhé straně na úrovni subregionů se v posledních deseti letech rozdíly zvýšily a to je i případ České republiky. To je taky důvod, proč se primárně nedíváme na roli regionů a obcí v oblasti hospodaření, ale snažíme se soustředit na subregionální úroveň, e, čili integrovaný přístup e, více než regionální diferenciaci. Není to tak dalece otázka hospodaření, ale spíš víceúrovňové zprávy a ta teritoriální dimenze v přiměřených e, případech je taková, že se rozhodování deleguje na subregionální úroveň. Takže rozhodnutí vlády bylo takové, že dojde k poklesu počtu programů z řady důvodů administrativních a e, institucionálních. Na druhou stranu pečlivě sledujeme strukturu týmů, které budou zapojené do budoucích programů. A zastávajícího programového eh, období eh, máme systém, eh, kde je 80 pro programů a zbytek je tematický. A budoucí systém bude, že bude 60 hlavních tematických programů, ale budeme se věnovat specifickým cílům a budeme se snažit domluvit s regionálními partnery, jaká je ta regionální dimenze, jaké integrované přístupy. Zda to znamená, že je to rozhodování delegováno na úroveň regionu, zda toto je nástroj a integrovaný přístup, a nebo ten nástroj je e, třeba soustředěné výzvy a podobně. To je, to je e, předmětem jednání. My chceme Eh, hlavně, aby eh, zůstaly administrativní kapacity na úrovni regionů a procenta a přesné struktury jsou nadále předmětem jednání. Podle našich vnitřních výpočtů regionální dimenze bude percentuálně vyšší než v tom stávajícím programovém období kolem 25 až 30 ale zatím se o tom jedná a a hlavně tedy ministerstva se snaží mm, stanovit jednotlivé cíle, jako třeba životní prostředí, eh, omezit emise, odkud emise pramení a soustředit se potom eh, v některých případech je to tedy subregionální diferenciace, je třeba se eh, instituce, aby se dohodly a podobně, čili nadále se o tom jedná. A na otázku paní Kolářské, ohledně toho, zda role evropských fondů skutečně e, slouží k omezení rozdílu. Řekl bych, že existuje určité napětí mezi tendencí na jedné straně soustředit se na růst a zaměstnanost na evropské úrovni a k e, politikou soudržnosti, která má za cíl realizovat cíl 2020 pro soudružnost, ale my jsme přesvědčeni, že ten cíl soudružnosti se také musí prosadit, je to jedna z pěti priorit pro budoucí období. Ten počet priorit se snížil v národním strategickém cíli je to vyvážený rozvoj regionu, ale toho také zase bude dosaženo tím, že se rozšíří potenciál těch jednotlivých regionů, které mají diferencované potřeby a e, není e, a, a, a jde o nalezení rovnováhy mezi nimi. Paní Smolková zmínila korupci, kterou jsme nezmínili. Ano, přestože musím říci, že 99% chyb bylo neúmyslných. Ale to je ta viditelná strana politiky soudržnosti je eh, negativní a, a podkopává to eh, vlastně imič té politiky i na národní úrovni. Čili my se nechceme soustředit pouze na to, chceme se věnovat zjednodušování eh, těch programů, tím se zamezí také těm neúmyslným omylům a chybám a v současné době je projednávána protikorupční strategie, která bude implementována v, v rámci jednotlivých metodik, se který, o kterých jednáme s Evropskou komisí spolu s, s využitím tím zkušeností eh, Transparency International a jiných institucí. Také pokud vytvoříme jasnou metodiku ohledně výběru projektů, eh, což je velice vlastně riskantní fáze z pohledu korupce, tak eh, by, se toto, tak, by toto také bylo, to by pomohlo. Na otázku pana Vlasáka, zda se snažíme vytvořit jednotné metodické prostředí, vidíme jediné riziko, jestli vidíme nějaká rizika z pohledu legislativy, upřímně řečeno ne. E, já, já si myslím, že to je jaksi otázka vnitrostátní snahy a jediný mm, mm, problém, který tam, nebo nedostatek pramení z vnitrostátní legislativy. Tam nejsou žádné vnější, vnější hrozby. Co se týče konkrétních zkušeností s eh, předfinancováním, eh, analyzovali jsme po tu dobu, jakým způsobem pomoci příjemcům, aby si nemuseli třeba zbytečně brát půjčky. Mm, předfinancování jako financování ex ante obsahuje určitá rizika, především v souvislosti s rozpočtovými pravidly, která máme. Takže v některých případech, v případě nevládních organizací se používá předfinancování, ale ve většině případů máme změněný systém plateb, takže instituce mohou proplatit výdaje příjemce po určité předběžné kontrole, takže jsou to jakési platby online. Fiskální konsolidace, ano, ta probíhá, přijali jsme úsporná opatření, ale naštěstí do posud nedošlo k významným Eh, tendencím považovat spolufinancování evropských projektů za za přebytečné, takže ono to funguje dále. Co se týče přípravy projektů, zmíním dvě věci na úrovni systémové. Nyní provádíme hodnocení ex ante budoucích programů a část těchto hodnocení ex ante se týká analýzy absorpční kapacity a příprava projektů. Také jsme otevřeli, zahájili technickou asistenci budoucím držitelům integrovaného přístupu, takže financujeme v podstatě tu přípravu těch hm, strategií. A k poslední teoretické otázce, ano, existuje určité Eh, riziko. My jsme hledali dlouho systémové řešení. Sám jsem zmiňoval, že nepovažuji za chytré řešení N plus 3 pro období 2007 eh, až 13 a potom 2000 tedy N, N plus 2 v dalším období, nepovažoval bych to za eh, logické, ale ta velká rizika jsou nyní v roce 2013 od počátku, to bylo velice riskantní pro kohezní země, eh, a to připouštím, to jsme říkali od začátku, že to byl jaksi pěkný dárek, který jsme sami schválili. Byl to pěkný dárek plus tři v prvních třech letech, ale ono to vytvořilo těžkou situaci, kdy v tomto roce musíme e, utratit jaksi dvojí alokaci a administrativa prostě na to není v našem případě dostatečně připravená. Takže určitě e, já se tomu problému nevyhýbám. Já jsem to zmínil ve svém vystoupení, že jsme přijali i bolestivá opatření, museli jsme určité nedostatky napravit, snažili jsme se to, to, tu zprávu zrychlit, určité administrativní řešení a samozřejmě ono to pomůže i naší zemi, ale snažíme se nalézt systémová řešení a prostě když se to nepovede, tak se s tím budeme muset nějak vypořádat. Děkuji. A nyní Poprosím pana Kubiaka o slovo. Take it from here. Uh, uh, although I'm afraid that... Já se obávám, že asi už na mě toho moc nezbylo. Já bych eh, tedy šel podle pořadí otázek a začnu otázkou o makroekonomické podmíněnosti. Samozřejmě náš postoj není e, stejně e, potrestat všechny členské státy, ale snažíme se abychom, o to, abychom měli spravedlivé nařízení, abychom aplikovali stejná pravidla na všechny členské státy. Je to mm, problém toho zvyšujícího deficitu. To je běžná věc to eh, není. To se eh, týká i těch zemí čistých plátců. A pro ty čisté plátce samozřejmě je snadné hovořit o makroekonomické podmíněnosti v situaci, kdy nejsou tyto státy ohroženy, protože vůbec nepodléhají tomuto pravidlu. Snažím se eh, tedy říci toto. A tady bych ocitoval z toho, co jsem řekl o tomto aspektu konkrétně. A takže eh, je nezbytné se chovat opatrně, obezřetně při, eh, řeš, řeš, při hledání tohoto vztahu mezi hospodářským řízením a, ekonomický, a hospodářskými jako ekonomickými fondy, evropskými fondy. Je třeba nalézt správnou vyváženost. To jsem chtěl tady vám předat. Další otázka se týká, zdali evropské fondy budou potřebné do budoucna, stejně jako teď. Samozřejmě, v případě Polska, tak eh, my jsme svědky konvergence regionů, je to kontinuální proces. Zde hovořím o konvergenci nejenom uvnitř Polska, ale také hovořím o konvergenci e, s, s evropským průměrem. Je to konstantní proces. Určitě proto i budeme potřebovat do budoucna evropské fondy, poněvadž stále zde existují určité rozdíly v Polsku. Chceme tedy pokračovat pro, po mnoho let vláda v Polsku zdůrazňovala, že měřitelné efekty politiky soudržnosti ve smyslu toho, jak to stimuluje ekonomický a sociální růst, eh, ve smyslu toho, jak se snižují ty eh, rozdíly. A, takže pořád ještě ty hrozby eh, existují, nebyly překonány to platí pro regiony v Polsku, platí to ale i pro členské státy a celou Evropskou unii. Tudíž moje odpověď na tuto otázku je ano. Ano, budeme nadále potřebovat tyto fondy i do budoucna. Nejenom Polsko. Proces expanze Evropské unie pokračuje. Máme nové, nový členský stát Chorvatsko takže mm, fondy, tedy tento institut, tato koncepce, to nebylo mm, eh, vymyšleno jenom pro Polsko a pro deset nových členských států, které vstoupily 2004 a potom v roce 2007 mm, Bulharsko, Rumunsko, ale bude to v podstatě platit jako koncepce i pro ostatní nové členy. Třetí téma se týkalo decentralizace ve smyslu absorpce evropských fondů našimi, tedy kraji. Zde bych řekl, že my v Polsku jsme velice hrdí na toto. My jsme zavedli reformu vlády v 90. letech byl to komplikovaný časově náročný proces. My jsme začali v roce 1990. První svobodné volby v Polsku. Tak právě tam šlo o to vytvořit mm, tedy ten eh, systém samozprávy a my tento proces jsme ukončili no, v lednu 99, kdy jsme to završili tím, že jsme vytvořili okresy a kraje, když jsme tedy to završili, tu územní strukturu. Země jako Rumunsko a Bulharsko, možná další, tak tam možná oni nás vidí jako vzor díky schopnosti absorbovat evropské fondy. A moje odpověď na tuto otázku je tato vždycky. No podívejte se, my jsme zapojili naše samozprávné celky, kraje a tak dále. To znamená ne e, pouze ty národní operativní programy máme, ale každý kraj v podstatě zároveň e, tedy orgánem, který spravuje ty vlastní a řídí ty vlastní programy. A proto absorpce v Polsku je 88%. Můžeme dávat tento příklad i jiným a děláme to úspěšně. Takže v rámci příští finanční perspektivy, v rámci příštím výhledu, tak dáme krajům ještě více odpovědnosti pro účely řízení těchto fondů. My jsme se rozhodli dále decentralizovat tento systém řízení fondů a implementace fondů my mm, určíme, budeme jmenovat 60% ve srovnání s 37%, které teď máme, 60% fondů eh, eh, čerpaných z Evropského fondu pro eh, rozvoj regionu a soudržnosti, tak 60% se bude spravovat na úrovni krajů. Další otázka, podobná, korupce. Míra korupce. Zdali byla ta decentralizace, tedy když předáme tyto pravomoci krajům, tak možná, že tam se vytvoří prostor, větší prostor pro tuto hrozbu. Ehm. Tak to nenastalo. V Polsku máme jednu z nejmyšších úrovní chybovosti Eh, tedy evidovaných chyb, respektive můžeme to nazvat korupce. To znamená, že centralizace v Polsku funguje. A proto, když navštěvují jiné země, nejenom tedy členy EU, jak jsem řekl, jako Rumunsko, Bulharsko, tak tam vždycky se mě ptají, jak u nás v Polsku proběhla decentralizace, ale třeba i když jdu do Kazachstánu a tam jim vysvětluji, jak čerpat fondy bez ohledu na to, ze kterého zdroje, staly fondy z Evropské unie nebo eh, jiné. Takže vždycky se ptají eh, na tu naši de- reformu decentralizace a říkají, to je úspěšný příklad. Alespoň v našem případě mohu říci, že to, že jsme zavedli ty tři úrovně decentralizace systému v Polsku, tak to posílili, posílilo integritu a e, průhlednost. A tyto fondy se čerpají velice efektivně a samozřejmě vždycky můžete nalézt nějaké individuální případy, kde vznikly problémy. Samozřejmě to někdo nepopírá. To je tak, ale je to dost výjimečné. A teď ty poznámky našeho rumunského kolegy a chorvatského kolegy. Co k tomu říci? To je pouze poznámka, ale velice pozitivní. Pozitivně jste se vyjádřili na adresu Polska a e, jsem velice rád, že e, naše ministerstvo úzce spolupracuje s vašimi zeměmi, podporujeme se, navštěvujeme se, posíláme týmy, vaši experti jezdí k nám vyměň, předáváme naše know-how, jak decentralizovat, jak zvýšit míru absorpce ve vašich zemích. Tak tady jenom připouštím, ano, tato spolupráce je dobrá, existuje. That's, uh, that perhaps the other issues... Myslím si, že ještě i mm, další témata, já myslím, že ta již pojal vysvětlil český kolega, se kterým já souhlasím v řadě ohledu, takže nebudu eh, dále to rozebírat. Samozřejmě připravujeme nové projekty na výhled, finanční výhled 2014 až 2020, třeba eh, v oblasti dopravy, tak tam otevíráme nové, nová výběrová řízení a co ještě tady mám na poznámkovém bloku napsáno. No, rozvoj financování, to již zmínil kolega. A takže to je všechno. I can help with, uh... Pokud máte nějaké otázky, tak můžeme pokračovat. Eh, Godmanis, uh, Pan Godmanis také chtěl něco říci, ale skutečně já mám takovou provokativní otázku na oba náměstky nebo na oba pracovníky. Pokud jde o makroekonomickou podmíněnost a e, takže e, to, o to se bude bojovat v trialogu tento večer, snad doufím, že se dohodneme již na kompromisu. Ale vy jste z vlády, vaši premiéři nebo velvyslanci se zúčastnili e, příprav tohoto principu. My jsme dostali poslední návrh z rady, který byl odsouhlasen, já nevím, jakou většinou, ale přesně zde se použijí dva principy eh, proto, aby nebylo třeba vyplácet peníze. To znamená, zaprvé, když eh, ta země nerespektuje to řízení, které se týká nadměrného eh, schodku v první fázi, poprvé, tak je to 50% fondů, které se nevyplatí, a potom 100% v druhé fázi. A druhé kritérium je ta nerovnováha. Pokud je tady nadměrná nerovnováha, eh, tedy deficit běžného účtu a obchodu, tak potom se zastaví tok peněz. A moje otázka je, skutečně se ty země, které s tím souhlasí, mm, si myslí, že tak krásně se jim podaří vylepšit ty své rozpočtové schodky, protože toto kritérium je daleko tvrdší než to, co navrhovala komise původně. Takže myslí si, že to kritérium se pro ně nebude aplikovat. Podle Eurostatu tak deficit v roce 2012, mm, tak 16 zemí, 16 zemí má rozpočtový e, schodek vyšší než 3%, včetně České republiky a Polska. Máte nějaké informace, proč jste v radě byl takový konsensus, který se týká těchto dvou kritérií? Protože vlastně pokud komise seškrtá strukturální fondy, tak tím se vůbec ten deficit nezlepší ani o korunu, protože když chcete rušit, chcete snižovat schodek, tak musíte tedy potom dělat škrty v jiných kapitolách. Děkuji. Děkujeme, protože nám dochází čas, tak velmi stručně, pánové pan Kubiak. No, velmi stručně to víte, já nemůžu říct, kdo s tím souhlasil. Samozřejmě ta situace tady je. Když se podíváme do minulosti, tak víme, že eh, všichni se snažíme jednat o tom, jak zlepšit situaci. No, vy jste zmínil, že 16 zemí má nadměrný rozpočtový deficit, ale přesně to chci říct i já. Je to daleko větší problém. A my pouze používáme makroekonomickou kondicionalitu. Třeba k tomu ještě něco doplní český kolega. No, tohle není úplně má silná stránka, tak jen stručně. Jednak aplikace tohoto opatření Eh, teď bude muset být vyjasněna prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, mimo jiné i v Evropském parlamentu, takže třeba se k tomu ještě bude diskutovat. A e, stručně jenom mé dlouhodobé přesvědčení, co podle mě není naplnění principu spravedlivého zacházení, když propojíme rozpočtové procedury a nerovnováhy pouze s jednou politikou, tak to není dobře protože ta politika může mít různou důležitost v členských státech, takže to se budu snažit prosazovat i u nás na národní úrovni. Dobře, takže tím končíme výměnu názorů s oběma pány. Chci vám oběma poděkovat za velmi zajímavé příspěvky a za diskusy. Děkuji. A teď, kolegové, jdeme na další bod, na bod 19, eh, veřejné slyšení o zkušenostech středoevropských a východoevropských zemí při provádění politiky soudržnosti, poučení a výhled do budoucna. Jako prvního poprosím o slovo profesa, profesora Johna Bachtlera, jehož téma jsou zkušenosti středo- a východoevropských zemí v makroekonomických politikách. Prosím. Eh, dovolte mi vás upozornit, že máme, máme málo času a buďte prosím eh, časoúsporní. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem ze Strathclydeské univerzity v Glasgow a byl jsem požádán, abych na úvod tohoto veřejného slyšení poskytl jakýsi úvod do implementace politiky soudržnosti v středo- a východoevropských zemích. Rád bych se nejprve stručně podíval na takové jaksi upozornění co do množství peněz a co se s ním děje. A pak se podívám na zajímavější otázky, jakým způsobem se ta EU12, a to teď rozšiřuji o určité nové členské státy, eh, poučila z těch finančních programů a jak se z nich může poučit do budoucna co do zprávy těchto programů. Z tohoto hlediska si myslím, že byly příspěvky obou pánů, které jsme právě slyšeli, velmi přínosné, protože nám vyjasnili celou řadu bodů, kterých zde budu hovořit. Nejprve jako indikace alokací a každoročních průměrných závazků pro jednotlivé tyto státy. Zeleně je období 2004 a 6, modře je období stávající. Vidíte zde význam toho, co jsme tady právě slyšeli z Polska a z České republiky, protože eh, jejich podíl na celkovém financování ve východní Evropě je skutečně veliký. Takže eh, jak jsou tyto dvě země úspěšné nebo nejsou při utrácení peněz, má velký vliv na to, jak na tom budou středo- a východoevropské země celkově. Za další, a to asi teď není úplně jasné, tento graf ukazuje, jak důležité je to financování v jednotlivých členských státech, jakožto procento HDP, to je na té levé ose, a v eurech na jednoho člověka na ose X. Vidíte tam, že eh, ty rozdíly v té relativní důležitosti, v té hospodářské důležitosti, alokací jsou skutečně významné. Ono se to samozřejmě neúplně přímo odráží na úrovni prosperity toho alokačního mechanismu, to ne. Ale ještě jeden pohled snad eh, na úvod. Tady ty jednotlivé sloupce naznačují ty tematické okruhy, na které se financování používá. Jak vidíte, nejvíc toho je u těch zelených sloupců, což je eh, v podstatě taková atraktivní skupina infrastruktury, železnice, silnice, energetika, širokopásmový internet, životní prostředí, pak o něco méně znalosti a inovace, zaměstnání, školení a tak dále. Podíváme-li se na výkonnost, tak e, retrospektivně je zajímavé to, a se na to období 2004 až 6 můžeme dívat tak e, trošku prismatem znalostí toho celého cyklu výdajů. A vidíme, že středo- a východoevropské země na tom byly vlastně velmi dobře, pokud jde o jejich vlastní výkonnost, když to porovnáme s e, průměrem EU 25. Historicky zde vidíme, že v tom prvním období když nějaká země dostane peníze z fondu soudržnosti, je to obvykle velmi vážná výzva pro tuto danou zemi. Nicméně ta čísla, pokud jde o adsorpci a e, rušení závazků, tak tam dochází k určitým korekcím a vidíme, že čísla pro nové členské státy e, tak ty korekce byly v podstatě velmi dobré, když to porovnáme opět s průměrem 25. Ovšem období 2007 až 2013 je něco zcela jiného. Tam proudilo daleko více peněz a za daleko obtížnějších podmínek. Eh, slovo adsorpce tady padlo mnohokrát už v této diskusi. Tato čísla se vlastně vrací, eh, teda jsou, jsou z léta, takže nejsou úplně aktuální, ale vidíte zde ty obrovské rozdíly v adsorpci mezi jednotlivými státy ve střední a východní Evropě. Zejména když se podíváte na tempo změn za poslední rok, tak i tam vidíme velké rozdíly v tom, jak se, eh, dejme tomu, míra adsorpce navyšovala. V některých těch zemích, kde eh, byla nejnižší adsorpce, docházelo také k nejpomalejšímu pokroku v této věci. Podívejme se teď na to, co se s tím vlastně dělá, s těmito investicemi. A tento snímek je poměrně zajímavý, protože ehm, Jsou to čísla z jednotky pro evaluaci DG Regio na základě jejich evaluační sítě. Oni se snažili co nejsystematičtěji sledovat výsledky využívání strukturálních fondů za toto období. Toto jsou odhady eh, pracovních míst eh, vytvořených eh, za dané období. A několik věcí je tu zarážejících. Jednak, když porovnáte těch zhruba 9 tisíc míst z České republiky s tím, co říkal pan Brown, který hovořil o 110 tisících, tak ten rozdíl je skutečně zarážející. Ta čísla tady na tom snímku je to, co bylo zaznamenáno za období 2007 až 2011. Takže ty rozdíly tam jsou skutečně markantní, zejména když si je standardizujete na e, základě počtu zaměstnaných v jednotlivých státech. V zásadě e, ty problémy, které máme, které pocházejí z těchto dat, jsou hlavně v tom, že je velmi variabilní kvalita monitorovacích systémů a e, velmi variabilní je i kvalita výsledkových dat, která máme. Pokud provedeme syntézu strategických zpráv, kterou nám poskytlo DG Region na začátku letošního roku, tak e, byli v podstatě velmi diplomatičtí, abych tak řekl v tom svém schrnutí problémů Eh, které vidíme v oblasti kvality dat. A to má velké dopady na naši schopnost cokoliv hodnotit a hodnotit zejména, čeho dosáhlo financování. Je jasné, že máme mnoho dat o pracovních místech, to se měří poměrně obtížně, ale i co do těch výstupů, které se měří snáze v mnoha případech. Eh, tady máte takový stručný výběr a tady na tom snímku rovněž. Eh, jsou to čísla, která dostáváme z hodnoticích sítí opět za toto období. Důležité je také to, eh, podívat se nejenom na čísla ve výstupech, ale i na dopady, které takovéto výdaje mají na tvorbu institucí a na vývoj administrativních kapacit. Opět i zde je mnoho oblastí, eh, strategické plánování, víceleté rozpočtování, partnerství, monitoring, hodnocení, kde politika soudržnosti má velmi výrazné dopady na to, jakým způsobem funguje strategické plánování hospodářského rozvoje, jak se tento rozvoj financuje a spravuje v čase. Poslední takových několik bodů, které chci zmínit, eh, se, týkají, se týká zprávy fondů a zejména chci poskytnout určité názory na to, proč dochází k takové variabilitě e, co do implementace v rámci těch takzvaných nových členských států. E, většina z toho se vlastně vrací k tomu samotnému pokroku, ke kterému došlo prostřednictvím reformy veřejné zprávy a její modernizace, tedy to znamená, ten, tím mám na mysli ten přechod od toho, čemu se říkalo byrokratický systém k systému veřejné zprávy. Eh, tady o tom hovořil pan ministr Kubiak, tedy jde o ten postup v těch teritoriálních administrativních reformách a jde o ten stupeň, do kterého se nadále bojuje se strukturními nedostatky v oblasti eh, řízení, vedení a lidských zdrojů. Je jasné, a to víme i z EU 15, efektivní zpráva programu trvá dlouho a je fakt, že v celé řadě zemí EU 15 a v celé řadě programů zde stále vidíme velmi vážné problémy. Ve středo- a východoevropských zemích jsme e, zaznamenali problémy se strategickým nasměrováním programů, s řízením programů, e, s tím, že příjemci vnímali ty programy často jako zdroje peněz, jako granty v podstatě a přidělování peněz z těchto systémů velmi často fungovalo na bázi, kdo dřív přijde, ten dřív mele a ta e, kultura jaksi hodnocení se vyvíjela jen velmi, velmi pomalu v některých členských státech. E, tady ten snímek e, v podstatě odráží to, co řekli oba předřečníci. Od roku 2004 došlo k výraznému pokroku. Programy se navrhují sofistikovaněji, zvyšuje se podíl partnerské práce, angažují se v těch programech místní úřady, samozpráva a tak dále. Pracuje se i se samotnými žadateli, tak aby se vypracovaly kvalitní projekty a máme kvalitnější systém výběru projektu, tak aby se vybíraly kvalitnější projekty a ty projekty se pak lépe eh, monitorují a evaluují. Ovšem ještě ani zdaleka nemáme uspokojivou situaci v této oblasti. Opět je důležité zdůraznit, že tyto problémy nejsou omezeny v podstatě jenom na východo a středoevropské země, jsou rozšířeny daleko šířeji eh, uvnitř celé 28. Eh, klíčové problémy jsou přitom organizační nestabilita. Eh, to říkal pan Bostinaru před chvílí. Nedostatek harmonizace mezi domácím systémem a systémem v EU, nedostatek důvěry mezi ministerstvy nebo uvnitř ministerstev, duplicitní kontrola, zásadní problém orientace na splnění podmínek, různé prodlevy, e, nesplnění termínů u velkých projektů, monitoring, evaluace a také často politizace e, rozhodnutí o alokacích. Takže výběr projektu podle jejich politické hodnoty bez ohledu na jejich význam a dopad na hospodářský rozvoj. A samozřejmě nelze přehlížet ani hospodářskou krizi a dopady, které tato měla na dostupnost financování. Ale abych to schrnul. Je zde celá řada poučení, která si z tohoto celého můžeme odnést do dalšího období. Hlavní výzva pro nás je teď, jak efektivněji spravovat programy tak, abychom plnili cíle politiky abychom neplnili pouze ten cíl adsorpce. A to je v podstatě v jádru toho, čeho chce dosáhnout nový regulační balíček prostřednictvím své orientace na výsledky a prostřednictvím svého výkonnostního rámce. Chce v podstatě zajistit lepší plnění cílů politik a proto je zásadní, aby se investovalo do institucionálních kapacit, mít stabilní organizace, mít dostatečně kvalitní pracovníky, mít moderní systémy, mít moderní procedury. Je velmi důležité uvědomit si, že jde o kvalitu té širší veřejné zprávy. To má přímý dopad na kvalitu těchto programů. Pan Brown zmínil, že spolupracují s Transparency International a ostatními, ostatními agenturami, které měří kvalitu řízení tak, aby zajistili v České republice celkově zlepšování kvality veřejné zprávy. Ačkoliv i přesto dále vidíme, že i vedení podniků a podnikatele v tomto můžou být velmi významnými aktéry. I tam, kde není dokonalá státní zpráva, veřejná zpráva, kde jsou nedostatky z hlediska kapacit, kvalitní management i ve firmách může být velmi podstatnou složkou celkového tohoto procesu. To je z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji vám za zajímavou prezentaci a nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, to je pan eh, Laurenciu Gabriel Friptu, který bude hovořit o integrovaném měst, rozvoji eh, měst v Rumunsku. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručné vystoupení, pohovořím o jedné zkušenosti, v, v Rumunsku, jedná se o politiku eh, růst, polu růstu. Eh, budu hovořit o třech věcech. Stručná prezentace o kladech a záporech stávající politiky a nějaká ponaučení a nějaké závěry. Rumunsko se skládá z osmi rozvojových regionů, což jsou dnes eh, územně správní celky vzniklé v roce 2008 a eh, máme několik kategorií městských center, sedm pólů růstu, jeden v každém regionu s výjimkou hlavního města Bukurešti a 13 center městského rozvoje regionálního významu. To je podstatné právě pro tento typ center, tedy regionální um, programy alok alokují prostředky pro tyto póly a mají za cíl zlepšit kvalitu života eh, rekonstrukcí městských infrastruktur, sociálních služeb a podnikatelského prostředí. Co se týče dimenze financování, tyto póly růstu, Eh, představují zhruba 13,5 celkové alokace operačního, regionálního operačního programu a rozvojová centra obdržela asi 6 Celková alokace programu se pohybuje kolem 3,7 eh, miliardy eur. Eh, klady stávající politiky polů růstu Především se vychází z jasné identifikace eh, těchto polů jakožto významných ekonomických a populačních center s výjimkou Bukurešti. Vychází z uznání, že města jsou kritickými nástroji růstu a dále politici vybrali v každém regionu jeden pol růstu, aby podpořili vyvážený dlouhodobý rozvoj eh, ekonomiky s využitím výhod velkých aglomerací a šíření tedy eh, eh, těch pozitiv do okolních regionů. A za třetí, toto financování se soustředilo na města, která vytvářejí jakési metropolitní oblasti a byly využity pro vypracování plánů rozvoje těchto metropolitních oblastí. Nedostatky této politiky například je, to, je tu určitý nedostatek hlubokého porozumění, jakým způsobem tyto póly mohou přispět k obecnému rozvoji země Eh, často je tu problém tedy s eh, hranicemi regionů. Kromě toho eh, in analýzy a intervence se omezují často na jakousi 30-kilometrovou oblast kolem pólu růstu a zapomíná se, že tam vlastně ta spádová oblast je daleko větší a tyto póly by mohly představovat větší eh, motivaci pro investice a tyto metropolitní oblasti vychází jaksi z dobrovolnosti daných lokalit, takže to vede k vytváření asociací obcí, které nevždy eh, jak si zahrnují všechny lokality, které by do dané oblasti spadaly. Eh, ponaučení ekonomické principy Eh, jsou jaksi inherentní pro danou záležitost. Růst některých měst eh, pomůže eh, investovat do projektů v oblastech s menším růstem. V praxi pro budoucí politiku růstu můžeme vycházet z následujícího ponaučení. Je třeba analyzovat meze daného území, a integrované e, přínosy, které taková politika může mít. E, cílené intervence e, v daných polech jedná se především o omezení těch 30 kilometrových spádových oblastí. Dále očekávané parametry rozvoje polů růstu, nad rámec hranic eh, měst a důležité jsou skutečné integrované programy. Ideálně tedy se jedná o plány, které obsahují celý soubor programů, které spadají do různých operačních programů v rámci národních i evropských programů, které mohou být přínosné pro velké metropolitní oblasti a tyto nástroje v následujícím programovém období by mohly pomoci e, využít e, implementační programy k lepšímu rozvoji e, regionu. A co se týče koncepce mechanismů financování na základě eh, politiky eh, pólů růstu by ideálně tedy tyto ukazatele měly být snadno, snadné ke sběru i k interpretaci. Institucionální rámec pólů růstu E, zajišťuje integrované plány, které by obsahovaly jak struktury reprezentující místní samozprávu i e, e, centrální podporu. Je třeba věnovat větší pozornost budování kapacit a vytváření právního a ekonomického rámce pro tento typ institucí. A konečně je třeba zajistit lepší politickou korelaci. Tyto póly jsou koncipovány jako ekonomické póly daných regionů, kde se nachází a je třeba eh, zajistit korelaci politických ekonomik jako průmyslová politika a, a poli konkurenceschopnosti a podobně. Takové iniciativy zajišťují mechanismus financování a vytvářejí příznivé podnikatelské prostředí v polech růstu. A konečně závěry. Politika pólů růstu by měla pokračovat Eh, vycházet z politiky eh, Unie 2020, musí být udržitelná a inkluzivní a tyto tři pilíže musí být implementovány prostřednictvím určitých zásadních iniciativ. Eh, tyto pole růstu mohou přispět k potvrzení těchto iniciativ. Tyto iniciativy by měly Eh, především eh, být náležitým způsobem identifikovány z pohledu jejich vlivu na dané regiony. Například v Rumunsku se tyto póly nacházejí v nejvýkonnějších oblastech, kde 80 firem eh, provádí svoje aktivity v sedmi velkých městech, včetně hlavního města. A to ukazuje, že investice do pólů růstu pomohou realizovat eh, ekonomickou politiku pod inovativním úhlem a zajistit větší růst a zaměstnanost. Energetická efektivnost a cíle spojené s omezením eh, klimatických změn Eh, včetně eh, zapojení metropolitních oblastí s omezením růstu ekonomiky. Eh, evropská iniciativa zvyšuje efektivnost dopravního systému se zaměřením na čistá města a městské oblasti konzumují také 80 energie z celé země. A z tohoto pohledu politika polů růstu představuje cílené investice do těchto nejvýznamnějších oblastí. A v neposlední řadě je tato politika e, významnou součástí investiční politiky, kdy soukromé podniky mohou využít e, podmínky v dané oblasti s podporou dopravy a e, představuje tedy tato politika nové stimuly pro eh, růst zaměstnanosti. Evropská komise zdůrazňuje význam eh, této eh, politiky z pohledu politiky soudržnosti a v období 2014 až 2020 eh, Evropská komise klade důraz na městský rozvoj a podporuje země, aby využívaly integrované investice za, s cílem dosáhnout tedy tohoto cíle. Ideálně integrovaný územní přístup je nástrojem k lepšímu využití v prostředků pro zajištění synergií a vyrovnání eh, úrovně jednotlivých členských zemích, což eh, zlepšuje efektivnost investic. Například metropolitní systém dopravy může obdržet financování hranic Evropské unie eh, a z důvodu eh, eh, například jejich nevyužití v určitých oblastech pak vám hm, děkuji za pozornost. very much and I would like to ask now... Děkuji. Děkuji a nyní bych chtěla požádat paní Ozolu. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Alda Ozola, jsem z Lotyšska a zastupuji zde hm, eh, koalici environmentálních nevládních organizací z Lotyšska a rovněž i sítě, která působí eh, v zemích střední východní Evropy pod eh, názvem Bankwatch Network. Moje prezentace tedy vychází nejenom z vlastní zkušenosti z Lotyšska, ale také i se inspirovala eh, v dalších zemích střední východní Evropy. Samozřejmě můj příspěvek a eh, poznámky spíše budou z pohledu občanské společnosti. Zároveň se domníváme, že také i máme dost velké zkušenosti. Já sama jsem i eh, působila v oblasti monitoringu evropských fondů již od roku 2004, takže máme co určitě dodat, čím přispět a co navrhnout pro účely e, příštích evropských programů. To je takový graf, který byl přepraven Evropskou komisí. A opět zde zdůrazňujeme důležitost evropského financování v zemích střední východní Evropy a střední Evropy. Jsou to eh, země tedy vlevo tam, takže v zásadě, vidíte, to představuje podíl evropských fondů eh, na celkových veřejných investicích a vidíme, že mm, v těchto zemích střední východní Evropy ten podíl je asi 50%, a v některých zemích je to daleko vyšší, třeba jako v Maďarsku a v dalších. Takže proto také i zvažujeme to, že samozřejmě spolufinancování je nezbytné a proto nás zajímá, aby tyto peníze se vynakládaly co nejefektivněji. Nyní po naučení o tom, jak nevládní organizace toto vidí. Zde nebudu opakovat, co již jsme slyšeli ale samozřejmě země se učí z chyb. Zde bylo řada, byla zde řada neúmyslných chyb, kdy obce eh, chtěla, chtěli být flexibilnější a chtěli mm, věci poopravovat podle reálných potřeb a potom někdy ty výdaje nebyly uznány. Také jsme i viděli mm, určitá rizika korupce, bohužel. A ve všech těchto situacích samozřejmě to jde na vrub daňových poplatníků. Když eh, ty orgány mu udělají chybu, no tak nakonec musí to zaplatit z peněz daňových poplatníků. Také i my jsme mm, i viděli některé směšné projekty, bohužel, jako i budova, se budovaly velká sportoviště třeba v nějakých úplně vzdálených oblastech jak si to jsou eh, projekty, které nejsou vůbec života schopné a ty obce si o ně požádali, protože peníze na to byly k dispozici a nechovali se strategicky. Já myslím, že z těchto chyb se ponaučíme a vyhneme se podobným situacím. Také si myslíme, že v některých situacích význam politiky soudržnosti a mm, to, jak to přispívá, to by se mělo lépe komunikovat a vysvětlovat. Například často eh, při těch různých eh, ekologických investicích, tak je třeba vysvětlit ten vztah, eh, mm, vysvětlit, že to bude mít dopad na lepší kvalitu života a i třeba, je třeba vysvětlit, že politika soudržnosti ve finále přispívá k ekonomickému růstu. A také i někdy jsme viděli, že zde se nevyužívá synergický efekt, že by bylo možné lépe ty programy koordinovat. A také jsme viděli některé příklady, kdy obce třeba mm, mm, by asfaltovaly novou silnici a měsíc poté dostali další projekt, kdy začali instalovat eh, tedy vodovodní potrubí a tak to zase rozkopali, takže to je mm, nedostatečná koordinace a tomu je třeba se vyhnout. Myslíme si, že to skutečně není efektivní. Také jsme i viděli určitý pozitivní vývoj, třeba vysvětlím příklady z Lotyšska. Zde to je docela pozitivní. Eh, takže energetická efektivita eh, v těch různých třeba eh, panelákových sídlištích. To nebylo příliš populární, začalo to v roce 2009, kdy ale potom to vláda a ministerstvo pro životní prostředí začaly brát vážně, začaly velkou kampaň světovou, vysvětlovali prostě pravidla, a snažili se i odstraňovat byrokratické na eh, překážky a eh, tento eh, program se stal velice populární a i zmírnil dopady hmm. mm, ekonomické krize v tom smyslu, že mm, to pomohlo potom generovat zaměstnanost a také i to pomohlo životnímu prostředí. Vím, že v některých jiných zemích mají podobné zkušenosti a ta naše zkušenost byla docela pozitivní. A Eh, pokud ten program není populární, tak je třeba se snažit a udělat osvětu. Také bych ráda se vyjádřila k malým projektům. Samozřejmě velice často pro politiky eh, propagovat větší projekty, to je snažší úkol, poněvadž ty velší projekty jaksi jsou viditelnější, eh, snáze se ukazují eh, voličům, eh, voliči vidí, co všechno pro ně politici dělají, ale i malé projekty jsou důležité pro sociální soudržnost. A jeden z malých příkladů třeba je přístup mm, podle programu LEADER, kdy se spojí různí partneři a strategicky plánují Eh, lokální hospodářský vývoj. A asi nebudu zde opakovat rizika těch velkých projektů a jak jsme eh, slyšeli i dříve, zde existují velká rizika korupce. Mm. A mm, ta jsou především spojena s velkými projekty a jsou zde i velká rizika skluzů a toho, že peníze se nevyčerpají včas. Jaké jsou výhledy a priority na období 2014 až 2020? Jsou tři v zásadě. Tři přístupy, které bychom chtěli zde vidět. A za prvé partnerství, jak již zde zmínili kolegové dnes, tak partnerství je důležité a e, zlepšuje se postupuje v některých zemích lépe než v jiných, ale domníváme se, že zde mm, tedy partnerství, to znamená máme lokální místní orgány, sociální partnery, nevládní organizace a mm, vše, mohli bychom zde mít e, vyváženější přístupy a mohli bychom se vyhnout různým rizikům již v té fázi programování a rovněž by to i přispělo potom k tomu, že bychom se lépe koncentrovali na výsledky. Partnerství je důležité jenom ve fázi programování, ale i ve fázi implementace. Zde nevládní organizace, stejně jako místní orgány a další partneři by měli být řádně e, zastoupeny e, v těch různých monitorovacích výborech. Pokud ano, pokud se zapojí do těch do fáze monitoringu, tak to i zvýší ten pocit eh, eh, náležitosti s tím programem. Další věc, kde doufáme, že ten přístup bude více integrovaný, tak zde jsem již zmínila mm, ten přístup eh, ve smyslu programu LEADER a Mm, potom máme zde tedy nové programovací období, to je tedy eh, program dost podobný programu LEADER, tedy jsou to, eh, je to tedy ten eh, mm, přístup CLDD, málo zemí, ale se mm, rozhodlo to používat Slovensko. Například to je hezký příklad. Ti ano, ti se rozhodli pro tento přístup. Myslíme si, že to je dobrý způsob, jak právě Eh, lépe reflektovat lokální potřeby, tak dát více pravomocí eh, lokálním těm místním orgánům, aby pochopili, co je potřeba, co je lepší a jak to koordinovat, eh, jak se vyhnout situacím hm, různým. Takže to by hm, byl dobrý způsob asi. Výsled, orientovat se na výsledky tak to se zde zdůrazňovalo dnes hodně, to je důležité, důležitý rys eh, nového programovacího období a nicméně, eh, když se podíváme na, eh, no, mm, mm, na nové dokumenty, tak to tam ještě nevidíme. Pořád ještě se o tom jedná s Evropskou komisí a asi je to teď předčasné, mm, ale zatím to tak nevidíme moc. Potom posílení horizontálních principů, jako například eh, ekologická udržitelnost, to je něco, co by mělo být řádně integrováno. A potom naposledy ještě hm, domníváme se, že eh, politika soudržnosti by měla být eh, koherentní, to znamená, neměla by se být v rozporu s jinými politikami, jako je politika změn klimatu a ekologická politika. Také i Evropa 2020 samozřejmě má mm, tu silnou komponentu e, boje proti změnám klimatu, takže to by e, tedy e, ten princip nebo ty politiky soudržnosti by neměly být v rozporu s tímto principem boje proti změnám klimatu. Změna klimatu to by mělo být průřezové téma. Zatím tomu tak není, takže my jako ekologické organizace se tomu, se tomu velice věnujeme a jste, mm, mm, si myslíme, že členské státy ještě by měly přijmout určitá lepší rozhodnutí. Někdy také jsme viděli, že e, zde mm, sice používají E, e, ty správné termíny, správná slova, ale bohužel ta klíčová slova e, jsou pouze takovou kamufláží často, protože tam potom jde o detaily a ne všechny projekty, obnovitelné projekty jsou blahodárné pro životní prostředí a i ne často tedy to není dobře v souladu s politikou změn boje proti změnám klimatu, eh, takže my často proto zvedáme varovný prst. Děkuji. Valendovský Děkuji a nakonec Jacek Valendovský jako poslední řečník. Eh, dobré odpoledne, madam eh, předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Já se v prezentaci zaměřím na inovace a zkušenosti ze strukturních eh, fondů. A intervence na podporu inovací a výzkumu. Na začátek několik klíčových poznání. A zeptám se rovnou na velmi důležitou otázku, eh, kterou ne všichni chápou jaký je vlastně dopad politiky inovace ze strukturních fondů. Toto nejsou výsledky jedné studie. Já jsem koordinátorem iniciativy DG Enterprise, takže monitorujeme inovační politiku ve dvoustech regionů ale e, jsou to také mé osobní zkušenosti. Já jsem původně Polák a tuto práci dělám už nějakých 13 let, takže sleduji práci v Polsku a v jiných nových členských státech. E, co do rychlých závěrů, vidíme v oblasti přijatých politik, že e, celkově jsou to na nabídkové straně nástroje, ať už nástroje pro výzkum, nová laboratoř, nějaký přístroj, nová budova, a pak to jsou ty výzkumné projekty jako takové. Podíváte-li se na podporu společností, vidíme, že systém podpor obvykle cílí na jednotlivé příjemce, na jednotlivé firmy, takže v porovnání s rozvinutějšími ekonomikami, kde musí existovat komplexnější opatření, tady je to v podstatě pouze jednotlivá, jednotlivý přístup k jednotlivým příjemcům. Také je zde trend eh, eh, imitace politik ve východní Evropě a i v jiných regionech v EU. Podívejme se na různé druhy nástrojů na podporu. Když se na to podíváte dopodrobna, tak vlastně vidíme, že se nejedná o zlepšování pouze řízení, nebo zlepšení lidského kapitálu, ale eh, také jsou to různé inovativní politiky, jako tržní politiky, inovativní přístup pro malé a středně velké firmy a podobně. Eh, podíváme-li se na zprávu těchto projektů, tak opět eh, nemůžeme to hodnotit úplně pozitivně, zbývá toho poměrně hodně, různé regionální rady stále nehrají tu roli, kterou by hrát mohly a je zde několik překázek, překážek i v implementační fázi. Eh, nejenom ze strany evropských pravidel, často také ze strany národní interpretace pravidel. Jsou to témata dosti komplexní. A vidíme to v oblasti politiky jako eh, plány pro finanční inženýrství, různé systémy půjček eh, a jiné nepřesnosti a nepravidelnosti v stávajících systémech. Podíváme-li se na systémy evaluace, i zde je prostor pro zlepšení. A nakonec ještě dva body, když se podíváte na stávající program na ty regiony, tak já myslím, že oni právě momentálně hledají nějakou rovnováhu mezi zprávou, řízením a mezi tím, jak nejlépe rozdělit zodpovědnost za to financování, zejména pokud jde o inovace. Takže stále ještě probíhá jednací proces v některých zemích. A hovoříme-li o inovacích, hovoříme i o tematickém zaměření a specializaci a tak dále. Podíváme-li se na zkušenosti středních a východoevropských eh, zemí, tak je pravda, že tento proces již byl nastaven, ale ty metodologie jsou dosti tradiční ve své podstatě, takže eh, i zde je oblast pro zlepšení. A teď už se tedy dostávám k tomu, jak inovační politika mění regionální systém pro inovace přímo v regionech. A tady e, vidíte vlevo e, regionální hodnocení inovace, což je statistická analýza indikátorů inovací. Vpravo pak vidíte e, regionální inovační monitor, což je těch 200 regionů, které sledujeme. My se jako tým tady snažíme o to, abychom pochopili stranu indikátorů a pochopili také politiku a jejich hodnoce, politiky a jejich hodnocení. A za tímto účelem spolupracujeme s korespondenty v různých, eh, v různých regionech EU. Podívejme se na jeden z klíčových indikátorů výkonnosti, výdaje na výzkum a vývoj. Když se podíváme na EU 15, tak vidíme stejný trend jako u té EU12. Samozřejmě měřítko těch změn je tady úplně jiné. Jak víte, u toho, u té, vidíte u té EU15, tak tam je to nějakých 160 miliard a u té EU12 je to o dost méně. Podíváte-li se na vzory, tak ten vzestupný trend eh, jasně vidíme i co do výdajů na e, soukromé firmy výzkumu a vývoje, to jsou data prosím od roku 1995 vpravo opět EU12 a tam vidíte, že téměř 50% e, jde právě na výzkum a vývoj ve firmách, ale vidíte, že ten vzorec se vlastně nemění. Eh, když se podíváme skutečně na podrobnosti, já teď na to nemám čas, ale kdybyste se o to zajímali, když se podíváte na dlouhodobější indikátory, tak uvidíte, že zde nedochází k žádným významným změnám ve středu a evropských zemích. Když se například podíváte na velikost firm, které investují do inovace. Takže takové jsou výsledky. Co víme o efektivitě politiky? Tady zmíníme pouze ty dvě poslední priority. Eh, tady vidíme určitý pozitivní vliv. Tedy eh, tyto informace se týkají zhruba jednoho tisíce podpůrných opatření a vidíte, že v těch prvních dvou kategoriích je v podstatě buď bod zbrzy na to hodnocení, anebo máme pozitivní zpětnou vazbu od příjemců, ale nemáme žádné faktické důkazy o tom, že by eh, tato opatření plnila cíle. Takže můžeme dospět k závěru, že efektivita politiky je v podstatě relativně neznámá. Nevíme, co fungovalo a co nefungovalo a obecně vlastně nemůžeme říct, že bychom měli nějaké extra pozitivní hodnocení. Ale teď si k tomu ještě srovnejme ehm, ty statistiky a hodnocení eh, inovační politiky. Na tomto grafu se snažím ukázat, že e, pozitivnější hodnocení kvality a implementace regionálních inovačních politik vidíme v těch vedoucích regionech. A potom podle typologie regionu se to číslo snižuje. Takže e, méně těch pozitivně hodnocených opatření máme v těch eh, méně rozvinutých regionech a pak v těch dvou ostatních kategoriích také vidíte sestupný trend. Takže čtyři klíčové závěry mé prezentace. Jednak eh, i nadále je výzvou překlenutí té inovační propasti mezi jednotlivými regiony v EU. Zejména hovoříme-li o strukturovaných a dlouhodobých indikátorech. Eh, i přesto, že vidíme určité pozitivní trendy, stále je toto velký problém. Dále, efektivní politika je skutečně významná a může znamenat velké rozdíly. E, to vidíme na základě hodnocení statistických údajů, které získáváme e, z 200 regionů v EU. Takže nejde říci, že e, politika je nepodstatná. Je zde určitá, určitě určitá kauzalita. A politika pro inovace je v ní důležitým faktorem. Takže nejde o to, že bychom o něco přišli, bude to určitě mít své dopady. A inovativnější regiony mívají i kvalitnější inovační politiku, zejména na regionální úrovni. Hovoříme-li o inovacích, důležité je eh, lépe reagovat na řízení. Eh, inovace potřebuje flexibilitu, potřebuje trošku více rizika, potřebuje trošku jiný přístup ze strany vlády. To se týká kritérií výběru, to se týká těch výborů, které, těch komisí, které hodnotí jednotlivé projekty. To se týká toho, eh, jakým způsobem se daří implementovat inovační projekty, jak se daří tyto procesy co nejlépe řídit. A nakonec Eh, rozhodně máme ještě dost prostoru pro další eh, faktický průzkum a eh, máme prostor i pro další poučení. Takže děkuji vám. Toto jsou informace o tom našem monitoru a více informací najdete na našem webu. Děkuji vám, pane kolego. Jako první se hlásil o slovo Evgenij Kirilov. Prosím. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku, která není jednoduchá a chtěl bych se obrátit na paní Ozola a na pana profesora Bechtlera. Je to otázka administrativní struktury v našich zemích. Samozřejmě tam jsou různé přístupy, centralizovaný, decentralizovaný. Tedy u těch metod práce. Ale někdy máme problémy s koordinací. A to tady už taky zaznělo. Možná u relativně menších zemí jednotná agentura s jednotným přístupem je efektivnější. Viděl jsem to například v Estonsku, kde mají jedinou agenturu a, ale u velkých zemí to není lehké řešení. Tak se chci zeptat, jestli jsou nějaké příklady e, mezi novými e, členskými zeměmi, které by ilustrovaly výhody a nevýhody obou modelů. Na to se chci zeptat. Děkuji, Evgenii. Máme ještě šest řečníků přihlášených do diskuse, takže nemáme čas na dlouhé komentáře, tak se prosím soustřeďte na krátké komentáře a otázky. Viktor Boštináro má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat panu profesorovi Bečlerovi, protože to přesně jsou, e, je v souladu s tím, co jsem bohužel říkal o Rumunsku. A nyní dvě věci, které, e, které adresuji rumunským evropskému řečníkovi. Za prvé, po té, co jste uvedl vaše téma, je jasné, že město je nejlepším městem pro integrovaný přístup a e, více multifondové programy. Jakým způsobem se Rumunsko ponaučilo z minulosti? Jak Rumunsko připravuje budoucí politiku soudržnosti a její implementaci tak, aby využila integrovaný e, multifondový přístup? A druhá otázka. Jak spravovat vícefondové projekty s vědomím, že existují infrastruktury a Rumunsko tam bude čelit problémům v souvislosti s ty nedostatky místní infrastruktury a jakým způsobem vyřešit, aby včas začaly a aby implementace e, byla úspěšná. A poslední připomínka, ta se týká těch pólů rozvoje. Já znám ten případ, ale zatím je ne tak příznivé pozadí. Například proces rozhodování nebyl zcela demokratický, tam Mm, ostatní města, kromě těch vybraných, mělo velmi málo co, co říci, nebo dostalo velmi málo prostoru. Dále je tu strategie rozvoje měst a strategie energetická a e, každý plán rozvoje souvisí s otázkou městského rozvoje a s energetickou strategií, které jdou ruku v ruce. Děkuji, Ivan Skutmanis. Já mám jenom jednu stručnou otázku na adresu rumunského řečníka. Slyšel jsem fámy, že jste změnili systém kontroly zcela eh, jak si sami o sobě bez souhlasu komise. Může to být hlavní důvod, proč jste, eh, máte eh, jaksi nedostatečnou eh, absorpční kapacitu, protože jestli se dobře pamatujete, tak tam byl v roce 2000, v letech 2007 až 2013 tedy určitý mm, tedy systém priorit. Moje poznámka je zcela technická. Chci požádat sekretariát, aby řečníky informovali, že máme malé monitory, protože ty, eh, teda, eh, ty eh, PowerPointy byly určené pro velké Eh, monitory a to drobné písmo nešlo číst. Je to, myslím, dost důležité. Ne všichni tedy máme velké, velká plátna, takže eh, eventuálně pošlete nám své prezentace aspoň po eh, schůzi. Ale já mám adres, otázku, kterou adresuji každému, kdo bude chtít odpovědět. Chci, ptám se, zda nadále platí kategorie střední a východní Evropa. Je to pololetecká kategorie nebo dialektická kategorie, protože máme střední východní Evropu, máme nové země, to je čistě politická kategorie. Nové jsou tedy spoza berlínské zdi. Nikdy jsem neslyšel, že Malta nebo Kypr je nový členský stát, nebo my, my budeme noví příš, dalších 20 let. Takže máme střední východní Evropy, máme nové členské státy, máme EU 12, EU 15 a otázka zní, zda na to novo nadále platí. Existují specifické charakteristiky pro země střední a východní Evropy z pohledu výzkumu, anebo tam není specifický rozdíl, protože třeba rozdíly mezi státem číslo jedna a řeckém a tak dále jsou jiné. To, to, na to se ptám, protože nevím, jestli to analyticky existuje, nebo na to můžeme, na toto rozdělení zapomenout. Janovi bych chtěla říci, že slýchám něco, co možná tady nezaznělo. Pokud někdo z EU 15 hovoří, nikdy neříká naše země, ale tady se stále někdo říkal naše země. Je to taková identita, kterou my sami vytváříme v té skupině a jak si to vnucujeme i ostatním, jakože my, naše země, tedy ty, ty mm, nové země. Jens Nielsen má nyní slovo. Mohu hovořit švédsky? Ano. Děkuji. Eh, eh, jsem velice rád, že jsem mohl vyslechnout zkušenosti eh, lidí, kteří mají představu o tom, co by bylo potřeba do budoucna. My potřebujeme slyšet kritické názory a dozvědět se, co nefungovalo, Nestačí, když jenom malá skupinka lidí na ministerstvech bude kritická. My potřebujeme slyšet ty kritické hlasy a jsem mm, rád, že jsme slyšeli zkušenost z Lotyšska, protože tady vidíme, že je pro budoucnost důležité partnerství a to je přesně to, co já si myslím a co potřebujeme. Tento výbor viděl, že princip partnerství je jeden z nejdůležitějších do budoucna a potřebujeme, aby všechny subjekty se zapojily do eh, programování a plánování. A tehdy vlastně se také seznámíte s lidmi, kteří na té místní úrovni působí. Tedy ten princip partnerství je velice důležitý já jsem býval eh, starostou malého švédského města, když jsme vstoupili do Evropské unie a eh, Ono, mm, on vás nikdo nezve, ono je třeba, eh, aby zástupci místních samozpráv se bojovali za to, že budou zapojeni. Musí bojovat proti těm lidem na národní úrovni, kteří si myslí, že tomu rozumí lépe. A já si myslím, že právě jedině díky principu partnerství lze dosáhnout efektivních výsledků. A nyní má slovo Joachim Celer. Ehm. Děkuji vám. Eh, děkuji také všem čtyřem expertům, kteří tady přednesli své analýzy, své názory. Eh, strukturní politika a politika soudržnosti má sloužit k tomu, a to i v tom příštím období, aby pomáhala hospodářsky slabším oblastem Evropy, aby jim dala šanci srovnat se s těmi, řekněme, silnějšími e, regiony, nebo aby je alespoň dohnali, aby se zlepšila situace v těch slabších regionech. Eh, no a teď máme příklady v západní i v jižní Evropě eh, v tom, že se to daří tak jaksi neúplně schodně, aby se tak řeklo. Tečou tam velké peníze, ale eh, rozdíl mezi některými regiony a evropským průměrem se vůbec nezlepšuje. Na druhé straně se velmi často děje také to, že se strukturální fondy využívají k tomu, aby se eh, eh, vlády, zejména v centralizovaných státech, jak si ukázali tím, že e, postaví velkou infrastrukturu, jako silnice a podobné věci, kde je podle mě dosti diskutabilní otázka udržitelnosti. No a teď k vašim e, příspěvkům, kolegové. Já jsem slyšel, e, že pro země východní, jeho východní Evropy hrozí ta nebezpečí, která vnímáme v západní Evropě. A když se tak dívám sám za sebe, tak se často mohu přesvědčit přímo v terénu o tom, že se eh, například staví Eh, různé čističky odpadních vod, eh, nebo pardon, různé chemické závody v oblastech, kde vlastně vůbec ty jednotlivé městské eh, části nebo města nemají čističky odpadních vod. Takže vlastně ty plány se provádějí bez ohledu na to, co vlastně si mohou ty dané regiony dovolit. Eh, různé firmy, třeba mezi nimi jedna německá firma, která má obrat v desítkách milionů eur eh, ročně, by si jistě takovouto analýzu mohli dovolit, že ano. Na začátku tohoto legislativního období zde probíhala e, diskuse v tom smyslu, že e, někteří kolegové spochybňovali takovéto využívání prostředků z fondů soudržnosti. E, já si myslím, že ty problémy, které tady vidíme, eh, které se tady vidí velmi často, pokud nebudou vyřešeny do příštího období, tak tato otázka se nám objeví opět v příštím volebním období a to ještě daleko silněji a bude daleko obtížnější odpovědět na otázku, když se nás někdo zeptá, jakým způsobem tento problém řešíme, jakým způsobem se skutečně posilují regiony, jakým způsobem můžeme konkurovat na světovém poli. Takže z vašeho hlediska, co byste nám radili, kde bychom se mohli zasadit o spolupráci s členskými státy, kde bychom na ně mohli zatlačit, aby se takovéto věci neděly. Ehm, pravdu má švédský kolega. Ty prostředky by měly procházet lepší koordinací i s regiony a e, neměly by přispívat pouze k takovému růstu, kde se staví pouze silnice, Eh, nejlépe tam, kde na nich nikdo nejezdí potom samozřejmě, že ano. Eh, to má sice krátkodobý efekt, ale dlouhodobá udržitelnost, jinými slovy zlepšení hospodářské života schopnosti těchto regionů, to si troufnu tvrdit, že tak, takto utracené prostředky nezlepšují. Samozřejmě je potřeba koordinovat i eh, vědecké poznatky, inovace, produkci a myslím si, že jedině takovouto spoluprácí dosáhneme svého cíle. Bohužel, eh, však i ve střední a východní Evropě vidíme, že tyto kapacity jsou zatím nedostatečně vyvinuté a doufejme, že se snad do budoucna trochu posílí. Děkuji. Děkuji. Také sobě udělím slovo, ale chci se zeptat pana Levanovského. Vy jste zmínil, že země střední a východní Evropy Eh, jak si v, zemí, v těchto zemích, že se věda a výzkum eh, většinou řeší v jednotlivých firmách. Můžete vysvětlit, do jaké míry to souvisí s, s nedostatky nebo s nedostatkem firemního kapitálu nebo hierarchických vazeb ve společnosti nebo eh, dochází k nějakému posunu směrem k networkingu a podobně já nevím, kdo z vás chce uh, začít hovořit. John, začnete, prosím. A nevím, jestli komise chce také vystoupit. Ne, dobrá. Děkuji za tyto otázky. Vyberu si ty, nejenom ty lehké, ale ty, které jsou směřované spíš na mě. Pan Kirilov, jestli správně vyslovuji vaše jméno otázka administrativních kapacit je dost složitá. Teď se začíná na tom hodně pracovat na DG Regio a DG Ample, ale eh, je tu celá řada dimenzí administrativních kapacit, které jsme se snažili zkoumat a porozumět jim. Jedno je otázka kvalita lidských zdrojů a způsob řízení lidských zdrojů, dovednosti, procedurální systémy struktury, co do jejich stability, ale také míra eh, jaksi získávání zkušeností a adaptace těmto zkušenostem. Samozřejmě nestabilita lidských zdrojů, toto to, to, jaksi učení se ze zkušeností přerušuje. A jsou jaksi doklady o tom, že menší státy jsou lepší co do výkonnostních kapacit. My to sledujeme u nás v institutu z období 2004 až 2008 jsme to tedy sledovali a zjistili, že administrativní výkonnost estonská, lotyšská a polská byla nejlepší, ale to znamená, že i v tomto období byla určitá míra decentralizace která je signifikantní a Estonsko, Lotyšsko, ty tam byly poměrně na vrcholu. Ono je, je, dá se do určité míry doložit to, co vy říkáte tedy. Eh, Jan Albrecht hovořil o v, platnosti skupiny zemí střední a východní Evropy. Co se týče, jako dá se říci, že existuje ještě určitá platnost této skupiny. Je to otázka ekonomického rozvoje, který je podmíněným politikou soudržnosti a a z toho strategického myšlení. Ale mění se to v posledních letech, se to měnilo určité strategie nejenom v Polsku, ale ve všech těchto zemích byla snaha eh, jak si prosadit Eh, vnitrostátní zájmy jako rámec pro eh, výdaje politiky soudržnosti s větším soustředěním na národní růst a konvergenci spíš než regionální rozvoj. A do určité míry dochází k přesunu od jakéhosi nízkonákladového modelu směrem k jaksi modelům odlišným a dochází k čím dál větší diferenciaci. Některé země střední a východní Evropy jsou dál co do výkonnosti třeba v porovnání s některými zeměmi EU 15. A k otázce pana Celera ohledně výdajů do infrastruktury, když se podíváme na historický vývoj toho, co známe třeba z EU 15 a novějších členských zemí. Nedostatky a variabilita e, kvality výdajů souvisí s kapacitou strategicky analyzovat a zdůvodňovat alokaci prostředků. Je tu určitá preference pro infrastrukturu za prvé, protože jsou tu nedostatky, za druhé je to politicky atraktivní, ale je to také něco, s čím administrativní jednotky umějí zacházet. Není to tak složité do určité míry než jiné formy intervencí. Klíčová otázka je jak si, co s tím může parlament udělat. Myslím si, že jedna z velkých příležitostí eh, budoucího období spočívá v tom, že když budou věč, jaksi vyšší ambice zaměřené na, na výsledky a výkony, mm, takže a v tom tento parlament a tento výbor může komisi podpořit. A to se týká toho, že je třeba eh, jasně eh, a otevřeně si říci, kde jsou v terénu hlavní problémy a tento výbor sám by mohl případně udělat to tež, co rozpočtový výbor v souvislosti s rozpočtovými procedurami a, z, a změnit jaksi pohled nebo způsob, jakým hodnotíme výkony a výsledky politiky soudržnosti. Děkuji, Šené. Nyní dávám slovo panu Friptu. Eh, děkuji. Já budu hovořit rumunsky. Zazněla tady mm, řada otázek eh, na adresu rumunsky nějakých zkušeností. Příprava integrovaného eh, eh, eh, městského přístupu. My jsme připravovali eh, velice významnou kapitolu, která souvisí s eh, městským rozvojem na různých úrovních. Nebudu zacházet do podrobností, ale je tu celá řada technických aspektů. Ale potom je tam druhá úroveň a to je příprava programových dokumentů, kde se prosazuje lepší korelace. Třeba jeden příklad, jedna prezentace tady uváděla, že projekty, které se, eh, které patří pod tedy ten lokální rozvoj, nejsou přítomné ve všech, ve všech eh, těch mm, programech, ale například v našem případě v chudších oblastech, v znevýhodněných oblastech eh, vždy se tedy tento aspekt tedy je zahrnut, ať už se jedná o sociální inkluzi a podobně. co se týče Evropského sociálního fondu a fondu soudržnosti. My na jedné straně máme integrovaná opatření ve fázi plánování a toho se právě snažíme dosáhnout, to znamená říci si, jak ten projekt financovat a, a respektovat pravidla každého daného programu, ale například ty pilotní projekty, které jsme doposavať realizovali bez zahrnutí občanské společnosti a místní samozpráv pro řešení těch chudých oblastí, pak tam nikdy není možno dosáhnout uspokojivého výsledku, protože sice tam dochází k investicím kapitálu, ale není náležitě vlastně uchopeno to, k čemu dochází v následujících fázích. Co se týče více fondových projektů, kromě toho, že to je tedy velice složitý systém, no jsme se rozhodli eh, aplikovat eh, implementační selekční mechanismus, kde my se snažíme dosáhnout toho, i co se týče pravidel pro rozvojové programy, nalézt tedy pravidla, kdy městský rozvoj může spolu, eh, s pomocí integrovaných projektů eh, zajistit, aby tedy ty projekty eh, nějakým integrovaným způsobem byly přínosné jak pro ty příjemce, tak pro daný region. Co se týče změny řízení systému, já jsem nebyl účasten eh, koordinace fondu, ale ta otázka je asi spojená s veřejnými zakázkami. Pokud já vím, kontrolní a řídící systém nemůže být změněn, aniž by o tom byla informována Evropská komise. Eh, v Rumunsku je eh, kontrolní eh, orgán, který věnuje velikou pozornost všem zásahům do systému. A co se týče veřejných zakázek, nedošlo ke změně v systému řízení a kontroly, ale některé členské státy možná měli nějaké mm, třeba změny v interpretaci eh, rozdílů a při interpretaci eh, příjemců nebo řídících orgánů nebo národních kontrolních orgánů, kdy se hovoří o stejných textech, které ovšem byly interpretovány jinak. A Rumunsko si uvědomilo, že tady máme čtyři různé způsoby interpretace stejné věci. A to potom vedlo k velikému tlaku v Rumunsku. Znáte eh, program, který byl pozastaven a ten hlavní důvod byl neskušenost těch, kteří interpretovali ten stejný text, snažili se tu legislativu transponovat správně, ale ne vždy se jim to podařilo nejlepším způsobem. Takže doufejme, že až e, toto e, bude vyřešeno, takže se ponaučíme. A ještě jeden komentář ta otázka nebyla přímo na mě, ale byla řeč o užitečnosti infrastruktury eh, a očekávaných dopadech a způsobu, jakým ten dopad evropského financování je měřen, nebo jestli tedy byl dostatečný z praktického pohledu. Podle mého názoru ta otázka dopadů souvisí s prioritami. Chcete maximální dopad nebo chcete lepší systém, který povede k tomu dopadu? Protože eh, mnoho projektů s pravděpodobným dopadem nemůže být plně implementováno, protože kontrolní systém a pravidla implementace někdy neodpovídají tomu potenciálnímu dopadu a proto se to musí trošku omezit, protože nechcete riskovat, že bude eh, tedy financování pozastaveno. A nyní paní Ozola. Yes, um, I would like to uh, have two... Já bych si dovolila dvě poznámky. První se týká výhod a nevýhod eh, centrální agentury a mm, přestože Lotyšsko je malou zemí, i přes tu skutečnost, a můj kolega to zmínil, že celkem efektivně implementujeme evropské fondy, tak i přesto všechno chci zdůraznit, že to nepodkopává integrovaný přístup, na, mm, pokud jde o lokální e, vývoj. Ten jsme si již eh, odzkoušeli v Lotyšsku prostřednictvím programu rozvoje měst. Byl to eh, přístup, kdy se čerpal z různých fondů a kde eh, obce byly schopny takto ošetřit své potřeby. Výhody takovéhoto systému tedy dát eh, více pravomocí eh, lokálním orgánům, aby mohli lépe sami rozhodovat. Samozřejmě eh, ty lokální orgány, místní orgány tedy mají různé tematické programy, sami tedy vypíší výběrové řízení a obce mohou potom se ucházet o financování. Možná <clears throat> situace se liší tedy Ehm, podle různých období, třeba v některém roce není možné, aby ta obec požádala o financování, protože to nemá smysl v jiném roce. Ano, takže proto třeba dát větší flexibilitu eh, těm samozprávným nebo místním orgánům, aby rozhodli, co je pro ně efektivnější. Zde nejde o jakékoliv výdaje, samozřejmě jde o tematické priority, které jsou jasně stanoveny v nařízení. A takže zde by měla být taková rovnováha mezi eh, těmi místními lokálními rozhodovacími eh, procesy a eh, centrální administrativou. Další otázka. Ta se týká výdajů na infrastrukturu, infrastrukturní projekty, že to není vždy efektivní. No dobře, zcela souhlasím s vaší poznámkou a také i v oblasti environmentální infrastruktury, eh, třeba odpadní eh, vody, kdy milion euro se eh, vynaloží třeba jenom proto, aby deset domácností se napojilo na kanalizaci. To se přece ekonomicky vůbec nedá ospravedlnit, ani ekologicky ne. Tudíž asi zde není žádný jaksi zázračný způsob, jak to řešit. Já bych zmínila tři možná řešení. Jednak lépe eh, se ponaučit z chyb z minula a koncipovat programy lépe a rovněž i tam zakomponovat určitou flexibilitu, pro protože pokud teď plánujeme finanční programy, no tak situace v roce 2018 může být úplně odlišná, odlišná takže tam musí mít určitý manevrovací prostor, aby skutečně bylo možné adaptovat hm, ten projekt potřebám. A za druhé, druhý důležitý aspekt je partnerství. Zde v Evropském parlamentu již proběhly diskuze na toto téma a nevládní organizace jsou spokojeny s tím výsledkem docela a podle nás je to pozitivní, takže když zapojíte místní orgány, sociální partnery, nevládní organizace, tak možná potom ten výsledek bude lepší, vyváženější. A naposledy <clears throat> tedy potenciální řešení. Zde si myslíme, že Evropská komise zde má roli Eh, pokud jde o eh, monitoring těch předložených programů a dohod o partnerství, zde, eh, kdy je třeba skutečně vždycky odůvodnit ty výdaje a klást otázky, jak to povede k nějakým výsledkům a také třeba i si vyslechnout další partnery, nevládní organizace, místní samozprávy a tak dále aby e, se vědělo, jaké jsou reálné potřeby a jaká jsou možná řešení. Děkuji, děkuji. A ještě mm, pan Hledovský, děkuji velice stručně, abych zareagoval na metodiku, jak se snažíme to monitorovat, protože to je velice relevantní otázka podle mě. Takže e, ta scoreboard, ta mm, tabulka a oficiální metodika pro měření výkonnosti, to začalo eh, těmi regiony LEAD a potom eh, následovaly ty další. Nejzajímavější je podívat se za ta čísla, za ty ukazatele, co se skutečně děje zde, eh, protože je potřeba se na to podívat z funkčního pohledu, hm, hm, proč tedy E, to je, jak to je. Třeba v některých regionech se koncentrují ty špičkové firmy inovativní a jiné jsou takové mm, spíše průmyslové, mm, spíše výrobního charakteru, je to průmysl. A potom jsou regiony, které spíše se e, orientují třeba na služby, na vědu, na služby. A mm, proto se snažíme o tento funkční přístup. Nejdůležitější je pochopit, co se děje za všemi těmi ukazateli, poněvadž Eh, ty regiony, samozřejmě ty mají zájem na tom nalézt konkrétní důvěryhodná opatření. A mm, mm, proto si myslím, že to příští programovací období by se mělo věnovat tamuto. A to je propojeno i s otázkou eh, eh, paní předsedkyně, zdali je lépe připravit ten kolaborativní přístup. Ano, to se již děje to se ještě, i když pomalu, a ať je to z pohledu nedostatku kulturních aspektů. Eh, já myslím, že to se mění, eh, ta vůle ke spolupráci. Nejdůležitějším eh, partnerem jsou ty rámcové podmínky. Je třeba tedy vyvodit po ponaučení třeba z té infrastruktury výzkumu, která byla se 75% financována, ale nepoužívala se tam, nepoužila se tam ta pětiletá perspektiva. Určitě to jde dobrým směrem, ale je tady taková hrozba v tom, když se příliš zaměřujeme na e, ty oblasti specializace. Možná spíše bychom měli použít mechanismy, které by podporovaly inovace. Kdybychom se ponaučili Mm, z finančních výhledů 2007 až 2013 a více se otevřít potenciálním příjemcům, abychom zvýšili tu důvěru, která zatím byla nedostatečná, překonat tedy ty různé nedostatky, tradice, spolupráce v EU. Děkuji a chci poděkovat všem expertům. To skutečně byla velice zajímavá diskuze a to především i v kontextu toho, co jsme slyšeli eh, od zástupců eh, Polska a České republiky. A nyní tedy přejdeme k dalšímu mm, věcnému bodu našeho programu a mm, doufám, že to bude celá krátké. Ano, máme zde eh, paní Watershot. Vyslechneme si prezentaci mm, o zprávě komise, tedy je to zpráva o nerovnosti v oblasti vzdělávání v regionech Unie. A potom potom tedy budou členové výboru regi moci se vyjádřit. Nejprve má slovo paní řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré pozdní odpoledne. Jsem velice ráda, že eh, výbor, váš výbor pozval komisi, eh, tedy zástupce mm, příslušného DG, aby eh, prezentovalo eh, zprávu na téma neprohlubovat propast nerovnosti v oblasti vzdělávání napříč regiony Unie. A já bych začala tím, že bych eh, vám představila tedy hlavní zjištění a potom, mm, potom řeknu, tedy jaká ponaučení vyvodit a jak Evropská unie by mohla přispět Eh, zpráva je k dispozici, i tiskové komuniké zde je, press release a také i na webu si to můžete dohledat. Proč je toto téma tak důležité? No, lze říci, že zde máme velké důkazy o tom, že eh, regionální rozdíly ve vzdělávání, tak nejenom eh, reflektují samotný problém, ale vůbec i e, to reflektuje ten stav, že zde existují velké nerovnosti mezi regiony, je zde velký tedy vztah korelace mezi hospodářským rozvojem a e, e, rozvojem vzdělávání v regionech, což způsobuje potom problémy. Máme zde Eh, vzdělané lidi, kteří raději odejdou z regionu a důsledky jsou tedy, že je odliv mozku a ten region se nevyvíjí, jak by měl, protože zde mnoho lidí, eh, tedy vzdělaných, kvalifikovaných, odejde z regionu a to, to znamená know-how odejde z regionu, což samozřejmě má dopady na ekonomiku a rozvoj. Je to skutečně problém. A samozřejmě také to důležité i z pohledu sociální soudržnosti, protože tento vývoj, eh, tedy v oblasti eh, eh, rozdílu ve vzdělávání, to má velký dopad na ekonomický rozvoj i na sociální soudržnost regionu a samozřejmě i mm, potažmo na celou EU tak o co jde v té zprávě, kterou jste dostali? Máme síť expertů na téma sociálních aspektů vzdělávání a školení. Eh, ta síť připravuje studie, zprávy pro komisi a zde i předkládá takovou revizi těch empirických poznatků, které máme které se týkají těchto eh, rozdílů. My zde máme statistiky z Eurostatu a i z jiných zdrojů máme údaje. A výzkumný tým, eh, to je velice kvalifikovaný eh, tým pod vedením profesorky Danny Dorling a Dimitris Balas z Sheffield University. Bohužel nemohli dorazit, takže <clears throat> zprávu představím pouze já. Tato zpráva obsahuje více než 100 map, eh, které vlastně vizuálním způsobem reflektují regionální rozdíly ve vzdělávání a eh, samozřejmě ten systém má určité limitace, protože jsou omezené údaje. Většina údajů je z úrovně na c 2 takže, mm, takže mm, zde pouze máme údaje pro tuto úroveň, protože pro jiné tedy země, které nemají tu úroveň NAC 2, tak nemáme údaje. Často ty údaje nejsou aktuální, jsou z roku 2010 většinou, ale určité indicie to dává. Zpráva mm, tedy se snaží zmapovat eh, a provést analýzu eh, tedy těch 12 ukazatelů, které se týkají příležitosti vzdělávání a snaží se řešit tedy ty, zaměřit se na ty hlavní problémy. Klíčové otázky, které se zpráva klade. Za prvé, Snaží se odpovědět na otázku, jaké jsou eh, ty eh, eh, tedy <clears throat> vzdělávací Eh, nevýhody, které tedy ty regiony jsou v Evropě nejvíce znevýhodněny z tohoto pohledu vzdělávání. A druhá otázka, kterou si klade, je, jak členské státy si na tom stojí, jak eh, v tom porovnání mezi eh, sebou, i interně tedy, interně, uvnitř země, jaké jsou ty rozdíly. A třetí, asi nejtěžší otázka, jaké politiky by pomohly situaci napravit. Podívejme se na ty mapy, jste jeden člen hovořil o tom, že tady e, nevidíte dobře na tu obrazovku. Já se omluvám, že asi na obrazovce na to moc nevidíte. Doufejme, že v té publikaci si to lépe prohlídete všechno. Analýza mezi různými regiony EU. E, to je, vidíte, celá mapa. První ukazatelé podíl lidí s nízkou kvalifikací a zde chceme pochopit eh, právě, kde jsou nějaké problémy, pokud je o celkovou populaci. Zde eh, vidíte, máme dost mm, velké ty lokality s nízkou kvalifikací, eh, tedy lidí tedy pouze se základním vzděláním či nižším středním. A potom vidíte tady docela velký ten rozdíl mezi severem a Jehem zde dost velký podíl těchto nerovností, především v regionech jako Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko. A podívejme se nyní a mezi. To je docela aha, vysoké číslo. Omlouvám se, že to je tak malé. A když se podíváte na konkrétní regiony. To jsou regiony, které mají nejvyšší podíl lidí s nízkým vzděláním Alentejo v Portugalsku, Centro Portugalsko, Norte Portugalsko, Extremadura, Španělsko a tak dále. Pár příkladů těch, eh, co se vedou nejhůře v této oblasti, když to nejnižší míra, kde pouze málo hm, špatně kvalifikovaných lidí, to je Praha Česká republika a potom celá řada regionů v Německu. Podívejme se nyní tedy, tedy podíl těch eh, kvali, nejvíce kvalifikovaných lidí. To je opačný pohled. Tady ten obrazek je trochu už takový namíchaný a tato mapa nám ukazuje hlouběji eh, tedy ti, ty, kteří mají diplomy z, eh, tedy z nějakého vyššího cyklu vzdělávání a vidíte, je to tady ta mapa taková už ostříštěná. A především, když se podíváte na konkrétní regiony, opět hm, oplomám se za malé písmo, ale eh, regiony s nejvyšší mírou lidí eh, s, s vysokoškolským diplomem Londýn, třeba Ehm, Valonsko, Belgii, Stockholm, Slovasko, Utrecht, Nizozemsko a tak dále a Brusel. Ale kde je nejnižší míra, velice nízká, 7% pouze má severozápad v České republice, Tasud, Monterně v Rumunsku a Vale d'Aosta v Itálii, Alentejo v Portugalsku, takže vidíte tady určitá korelace mezi oběmi mapami. A nyní se podíváme, takže to je, to jsme viděli, jsme viděli lidi s nízkou kvalifikací, s vysokou kvalifikací, ale také zajímavé podívat se na to, jak to vypadá s mírou účasti na celoživotním vzděláváním, což je také ukazatel úsilí toho zvyšovat si kvalifikaci, vzdělávat pracovní sílu. A tady vidíme velké rozdíly v Evropě. Zde máme e, tedy rozdíl mezi severem, jihem, jihovýchodem a nejvyšší, e, nebo nejvyšší účast je ve Spodem království, potom v Dánsku, Finsku, Švédsku, kdežto nejnižší míra většinou jeho východ Evropy. A tady máme pár příkladů, kde skutečně vidíte velice nízká e, participace, účast na e, celoživotním vzděláváním, třeba e, Bulharsko, Řecko, Bulharsko, zase další místo, Severin, Centrální a omlouvám se za výslovnost, kdežto eh, ty regiony s vysokou mírou účasti, to je řada regionů ve Spojeném království, jako in London nebo v Dánsku, ehm, a Švédsko, Finsko. To je zajímavý vzorec rozdělení mezi severem a jihem. A nakonec teď, pokud jde o mapu rozdílů mezi regiony v Evropě, tak zde je to další ukazatel, to znamená geografická dostupnost vyššího vzdělávání. Tento ukazatel nám ukazuje, eh, kdo žije tedy více než 60 minut od nejbližší univerzity, vysoké školy. Tady vidíme, že to je typický ukazatel Ehm, kdy často je to důvod čistě geografický, ale je to zajímavé zjistit, kde to je problém. Největší problém je Seuta, to není překvapení, samozřejmě potom i v Bulharsku, severozapaden, Malta dokonce, a Ciudad Autonoma de Melilla ve Španělsku a potom pár regionů v Řecku. Samozřejmě je třeba si ten ukazatel vykládat opatrně, protože zde je možnost tedy online vzdělávání a tak dále, takže možná tento ukazatel není tak problematický. Také i e, e, tento ukazatel e, tedy si vede dost špatně tedy na severu, Švédska, Finska, ale ostatní ukazatele nám ukazují, že, ukazují zase, že tyto Eh, regiony mají dobrou výkonnost ve vzdělávání. A takže nyní, co je uvnitř členských států? Zde hm, jsme si vybrali takový přístup, to znamená rozdíly mezi eh, regiony, kde jsou na tom nejlépe a nejhůře v rámci jedné země. A my jsme použili stejné ukazatele. Takže hm, nejnižší kvalifikace, nejnižší vzdělanost vidíme zde máme seznam zemí, kde máme největší rozdíl mezi eh, těmi regiony, které jsou na tom nejlépe a těmi nejhůře. A eh, tady vidíte podíl těch nízkokvalifikovaných lidí a ten podíl je nejnižší v Alsasku, a, mm, když to na Korzice naopak, takže vidíme, že Francie tam má největší rozdíl ze zemí EU, potom Řecko, Španělsko, Rumunsko, Německo, mm, také tam je velký rozdíl, ehm, velké rozdíly mezi regiony a podíly v těchto regionech. Dále máme velice, docela nízké rozdíly v zemích jako Slovinsko, Slovensko, Irsko, Rakousko, Finsko a lze si to opět vyložit Eh, dost opatrně, protože když máte dobře fungující region, eh, anebo jeden s velice nízkým podílem, kde velice máte málo lidí se nízkými kvalifikacemi, a když to eh, v když to mm, dá, zprůměrujete a srovnáte s jiným regionem, tak třeba tam je dost velký rozdíl potom. A teď se podívejme na další ukazatele studenti ve mm, vysokoškolském e, cyklu vzdělávání. Takže to jsou, to je, to jsou studenti, kteří e, se zapsali teď na vysoké školy. Takže to je e, samozřejmě takový ukazatel do budoucna. Zde vidíme velký rozdíl. Velice často je spojen s tím, že tam máte třeba eh, hlavní město, kraj, hlavní město a potom venkov. Největší rozdíl je Brusel, mezi Bruselem a, a, a, eh, a provincií Lucemburg, potom v České republice, v Rakousku a v Itálii a i Rumunsko a Řecko. Tam také je to více než 80 Většinou se to vysvětluje tím, že eh, samozřejmě ve, ve velkých městech tam těch vysokých školy nejvíce. A odlišný obrázek, to znamená, kdo dosáhl diplomu, kdo absolvoval. Zde vidíte trochu jiný seznam zemí, zde. To jsou tedy absolventi a velké rozdíly máme mezi eh, eh, regiony s absolventy a těmi, kteří neabsolvovali. Velké rozdíly ve Spojeném království, ve Francii, České republice, ve Španělsku, ve Sloven- na Slovensku a v Rumunsku. A vidíte také opět stejné regiony se objevují Francie, no, eh, Ile-de-France vede 33% eh, obyvatel, tedy je absolventy, a když to na Korsice je to přes 11%. Také třeba si uvědomit, že tam, kde je to má, má, malý rozdíl, Jirsko, eh, Portugalsko, Rakousko a tam je to méně než 10% ještě poslední ukazatel. Member states. Rozdíly v rámci členských států. Opět tedy zapojení se do eh, celoživotního vzdělávání eh, uvnitř zemí zde máme velký rozdíl eh, u Spojeného království Slovenská a Dánska, ale v tomto případě největší, to platí pro Spojené království a Dánsko, tak to se dá vysvětlit tím, že v těchto zemích, v těch konkrétních regionech eh, mají dost vysokou participaci na celoživotním vzdělávání do budoucna. A takže to byl takový obrázek. Eh, samozřejmě ve zprávě se toho dočtete daleko více, takže pokud vás to zajímá, tak si ji přečtete detailně. Jenom jenom teď, eh, jaký, jak by to mělo ovlivnit naši politiku? To určitě váš výbor bude zajímat. Samozřejmě. Co jasně vyplývá ze studie? Když žijete v Evropě, tak samozřejmě tam, kde žijete, to ovlivňuje vaši vyhlídku na vzdělání a potom hm, kariéru. Je třeba si uvědomit a zde, já vím, že to není tady ten pravý výbor, protože eh, samozřejmě regionální politika zde ano hraje svoji roli, ale zde máme jasné eh, eh, důkazy o tom, že ta regionální politika ovlivňuje ty národní průměry také. A jak tedy řešit ty rozdíly? Samozřejmě to není e, tak, že teď jsme to zjistili a nic jsme s tím nedělali nikdy. Ne, máme již celou řadu politik a i členské státy také mají řadu e, politik a prevence. A zde ale pořád je ještě z čeho se poučit. Zde buď ty země spíše na to jdou tím, že redistribují, přerozdělávají, přerozdělávají ty eh, fondy mezi regiony, nebo naopak mají cílené programy na, zacílené na konkrétní oblasti. Zde třeba ve Francii, to v Anglii, ve Švédsku, v Portugalsku. A samozřejmě to závisí na potřebách daných regionů eh, na, a mm, tom přístupu dané země. Také důležité poselství sdělení. Je třeba se na to podívat z pohledu synergií eh, napříč všemi politikami, protože nemůžete řešit vzdělávání, vzdělanost bez toho, aniž byste řešili jiné otázky regionálního rozvoje. Jak jsem řekla na začátku, rozdíly ve vzdělávání velice často jsou propojeny s otázkou příjmu, eh, ekonomického rozvoje, vzorců zaměstnanosti v daném regionu. Samozřejmě i e, ty naše politiky musí jít napříč všemi různými sektory a nemůžeme e, pouze se na to dívat e, z pohledu vzdělávání. Takže to je politické sdělení. A nejdůležitější je asi na tom, že nám to i dokladají naše poznatky, že lidský kapitál je důležitý faktor pro regionální rozvoj a ekonomickou výkonnost na národní úrovni také, na regionální úrovni, pardon. Takže vidíte, že takové regiony potom natahují e, výzkum, vědu, inovace a potažmo ekonomický růst. A, takže proto je třeba umět Eh, nalákat i si tam mm, udržet eh, eh, vzdělané lidi. Je třeba mm, rozšířit rozšířit účast lidí na systémech vysokého školství. Jak Evropa může přispět? Řadu věcí lze řešit na národní úrovni, ale co s tím může udělat Evropa? I think we should recognize that Eh, the Europe 2020. Takže Evropa 2020 a tato strategie. No, takže inkluzivní růst, eh, cíle, hm, takže hm, to je takový rámcový eh, politický dokument a je třeba i využít ty hlavní cíle, to znamená bojovat proti tomu, že studenti nedodělají školu a je třeba se na to podívat na všechno i z pohledu regionálního a co je také důležité, je ten řídící mechanismus. Je třeba využít ten mechanismus konkrétních doporučení pro, specif- pro konkrétní země a e, je třeba, aby země se zaměřovaly na vzdělávání a to se hodně z těchto doporučeních za poslední dva roky. A teď pokud jde o e, specifickou politiku vzdělávání, ne. zde my máme strategický rámec pro spolupráci, máme takzvanou otevřenou metodu spolupráce, kdy členské státy spolupracují a eh, tedy vzájemně se mezi sebou porovnávají a samozřejmě na to bychom se měli zaměřit a pokračovat v tom, ještě to posilovat a mm, i měli bychom se na to podívat z pohledu rovnosti a sociální soudržnosti ve vzdělávání. Také bych chtěla zmínit i ty nedávné politické iniciativy. V listopadu minulého roku komise předložila sdělení, které se nazývá Rethinking Education. Jeden, jedno z hlavních poselství tam je tedy zvýšit úroveň dovedností eh, aby to bylo i v souladu s potřebami 21. století, eh, aby to kopírovalo demografické změny a tak dále. Potom a především eh, by tam eh, ty, eh, tedy, ty, ty dovednosti by měly být adaptovány konkrétnímu regionálnímu či lokálnímu kontextu. Ještě bych chtěla zmínit další iniciativu. Otevřít vzdělávání. To předloží zítra kolegium. To je opět tedy širší sdělení komisařky Vasilio Akros. A hm, Mm, tady toto sdělení se bude zabývat potenciálem nových informačních komunikačních technologií a mm, jak tedy především se zaměřit na ty mm, znevýhodněné kategorie osob a je vzdělávat a jak tomu využít tu infrastrukturu eh, informačních komunikačních eh, technologií. To bude předmětem sdělení, které bude zveřejněno zítra. Dále, finanční nástroje, to je důležité teď především zde máme program Erasmus+, počíná rokem 2014, zvýší se příležitosti pro různé aktéry eh, z oblasti školství, mohou, budou se tam podporovat různé aliance, které se budou eh, vytvářet mezi tedy poskytovateli vzdělání, regionálními orgány a tak dále. zvýší se na to rozpočet. Erasmus Plus by měl dostat impuls, tak aby také se prostřednictvím tohoto programu řešily rozdíly ve vzdělanosti. A ještě pár slov o Evropském strukturálním a investičním fondu. If we look at the investment in education and training. Podíváme-li se na investice do vzdělávání a školení, na soudržnost a na důkazní materiál, který jsme zatím sebrali o tom, čeho jsme už dosáhli v stávající a předchozích programovacích obdobích, vidíme, že Eh, jsou důkazy o tom, že investice do vzdělávání ve srovnání s infrastrukturou je jedinou oblastí, kde máme i dobou návratnost dosti významnou. To už tedy počínaje rokem 2004. A pak je ještě jedna novější studie, která eh, říká, že vyšší lidský kapitál znamená vyšší regionální výkonnost. Máme studii, eh, která říká, že čím větší rozdíly v lidském kapitálu, tím větší hospodářská nerovnost – takže tento trend je potřeba zvrátit a investovat do lidského kapitálu. A pak jedna studie z roku 2009 říká, že ehm, terciární vzdělání je nejúžeji spojeno s hospodářskou výkonností, takže to opět jenom potvrzuje to, že eh, získat vysokoškolské vzdělání je důležité. A teď tedy závěry pro politiku soudržnosti tak, jaké máme před sebou. pokud jde také o výhled do nového víceletého finančního rámce. Můžeme, myslím, dospět k závěru, že dostatečná investice z evropských fondů pro soudržnost a regionálních fondů musí přispět i ke školení a vzdělávání. To je důležité jak pro Evropský sociální fond, kde máme eh, tematický cíl 10, který zajistí plnění tohoto požadavku na národní a regionální úrovni. A pak je to také důležité v souvislosti s fondem na rozvoj regionů, na Fondu pro regionální rozvoj, i z hlediska infrastruktury. Musíme se však také zaměřit na Evropský sociální fond, ten je naprosto zásadní. Musí totiž zajistit náležitou úroveň investic do lidského kapitálu uvnitř Evropského sociálního fondu jako takového. Eh, nemusím to asi říkat, ale musíme každopádně postupovat podle specifik jednotlivých regionů, abychom zohlednili to, čím se liší a v čem jsou naopak shodné. A pokud jde o soudržnost, politiku soudržnosti, je potřeba co nejvíce využívat synergie. Opět to nikoho nepřekvapí, ale Ehm, vzhledem k těm důkazním materiálům, které máme, vidíme, že je skutečně důležité, aby vzdělávání a investice do vzdělávání byly součástí programu na sociální inkluzi a další. A je potřeba hledat i synergie s dalšími finančními nástroji, jako je Horizon 2020 a jiné. Ehm, samozřejmě i na naší straně probíhá celá řada aktivit, pracujeme s ministerství školství v jednotlivých státech, upozorňujeme na to, že je potřeba, aby spolupracovali s ministerstvy pro regionální rozvoj, to je velmi důležité téma, zejména když hovoříme o partnerských smlouvách a regionálních programech a operačních programech. No a to je ve stručnosti vše, co jsem chtěla říci. Doufám, že jsem nehovořila příliš dlouho, doufám, že to někoho alespoň trošku zaujalo. Pokud má někdo dotazy, ráda je zodpovím. Děkujeme jsou dotazy. Viktor, prosím. Eh, děkujeme vám za tento příspěvek, ale nezlobte se, je zde několik věcí, které jsou skutečně varující pro nás jako členské státy, ale i pro celou Unii. Jednak je fakt, že v mnoha našich členských státech je negramotnost na vzestupu bez ohledu na to, co říkali předchozí záznamy. V době krize negramotnost stoupá. Jak chcete hovořit o terciárním vzdělávání, když, se tady, když tady dochází k masové negramotnosti? Za další, rostoucím trendem je, že je obrovský propad mezi venkovem, obrovská propast mezi venkovem a městskými oblastmi. A to jenom u nás v Rumunsku nebo v Bulharsku, je to i v jiných zemích. Za třetí, rozšiřuje se propast eh, uvnitř členských států mezi jednotlivými univerzitami. Jsou skvělé univerzity se skvělou reputací, ale pak jsou také univerzity, které zcela selhávají v tom, přidržet se nebo aspoň se přiblížit národním standardům. Pak je zde také problém nezaměstnanosti po dosažení vysokoškolského vzdělání, po té, co geniální student eh, absolvuje, co pak bude dělat se svým životem, když nedostane práci? A to není pouze ve Španělsku a v Řecku, kde k tomuto dochází. Tam ta nezaměstnanost je skutečně astronomická. Je to problém, který stále častěji konfrontuje všechny naše společnosti. Jak přesvědčíme mladé lidi, aby šli na univerzitu, když na takto volatilním trhu práce je pro ně téměř nemožné najít práci a to ani práci tedy e, pro méně vyškoleného pracovníka. Zkrátka není vůbec nic. To je velmi zásadní otázka. Takže celý ten proces toho odlivu mozků, alespoň tedy na východní straně Unie, je velmi markantní, protože většina našich nejlepších studentů z Rumunska, Bulharska, Maďarska, nevím, jestli taky v Polsku je to podobné, ale oni zkrátka hledají lepší práci na evropském trhu, což je normální, tak, tak funguje filozofie trhu, to ano. Ale jaká elita nakonec bude vládnout naší zemi a našim místním komunitám, našim regionům, když eh, dojde k takovému to procesu neustálého snižování standardů. Je zásadní proto to mítí strategii a upřímně řečeno já tu žádný kouzelný proutek nevidím. Jsou to každopádně zásadní dotazy, na které se musí každá vláda ptát. A nakonec ještě řeknu, že eh, v Číně eh, dochází k okamžitému zaměstnání studentů. Je to vždy asi 5 milionů lidí. Já vím, že to není úplně asi e, použitelný model, ale zkrátka je to způsob, jak do společnosti uvést nějakých 5 milionů vysoce kvalifikovaných lidí. To znamená, zároveň využíváme vlastní potenciál. Máme vysoce vzdělanou mladou generaci, která nemá práci. Ona ta filozofie je hrozně krásná, statistika je úžasná, s tím si můžeme hrát celé dny, ale já se chci zeptat, jestli na tyto otázky máme odpovědi. Eh, například eh, otázka Martina Šulce po setkání se španělskými studenty byla velmi podobná. Je to úplně to samé ve všech členských státech, takže jsou to velmi vážné otázky. Proč tito studenti odjíždějí do Magrebu nebo do Brazílie? Protože členské státy EU nedokážou zaměstnat ani část těchto vysoce kvalifikovaných mladých generací. Děkuji. Děkuji, Viktore. Kolegové, eh, bohužel musíme také ukončit schůzi. Ještě tady Jan, stručně. Víte, co ono nás tady bude méně a méně, ale aspoň budeme mít víc času k diskuzi. Velmi stručná otázka. Já tu hledám nějaké výsledky, nějaká data. Eh, samozřejmě první odpověď je ano, jsou nerovnosti. Ale druhá otázka, proč? Vlastně jaký je důvod pro tyto rozdíly? Jaké jsou ty proměny, které tady hrají roli? Je to životní úroveň nebo je to snad otázka vzdělávání učitelů nebo je to výbava ve školách? Nebo co? Eh, o tom musíme mluvit. Pakliže chceme hovořit o sociálním fondu, tak je zde nutně otázka, jak tyto problémy řešit, kde musíme utrácet peníze. A to je velmi zajímavé, protože jsou různé rozdíly. Například provincie Lucemburg v Belgii, tam je velmi málo lidí a musíme se ptát na to, proč, co se to děje. Musíme to korelovat s HDP, s inovacemi. To je velmi zajímavý pohled. Ehm, v členských státech jsou velké rozdíly a musíme se ptát na to, jestli se to pak reflektuje v, in, v investicích do inovací. Každopádně je to velmi zajímavá studia, děkuji vám za ní. Eh, určitě zůstaneme v kontaktu, protože toto je skutečně pouze začátek celého procesu, pouze zmapování celé situace. Marie Teres Sanchez. Euh, děkuji, paní předsedkyně, budu opravdu stručná, jenom navážu na to, co říkal Jan Obrych. Chci paní Erikson poděkovat eh, za údaje a když eh, si uvědomíme téma, které jsme probírali předtím, tak bychom to možná měli dát do souvislosti eh, s těmi plány soudržnosti a s tím, co vy jste říkala. Takže když toto spojíme, já jsem si povšimla v té vaší prezentaci, že jaksi snaha je hledat politiky, které budou zmenšovat rozdíly. Samozřejmě je důležité znát ty rozdíly, které existují, ale jak to tedy vyřešit? Jaké nástroje máme k dispozici? Já patřím do výboru pro vzdělávání a kulturu. Část života jsem učila, jsem ráda, že tady v tom, o tom ve výboru hovoříme. Máme určité nástroje, jak jsou využívány a jaký dopad mohou mít na zmenšení těchto rozdílů. To jsou asi otázky, které si klademe, protože potom, co jsme vyslechli mm, vystoupení o, z fondu soudržnosti, tak si kladu otázku, co děláme, jaké, jaké nástroje máme k dispozici, existuje nějaká osvědčená praxe z nějakých regionů s využitím Evropského sociálního fondu, strukturálních fondů nebo jiných programů kde by se opravdu zjistilo, že ty výsledky jsou pak lepší, na to bychom se měli zaměřit. My v různých výborech se seznamujeme s různými studiemi a my bychom měli v určitou chvíli jak si je dát do souvislostí a hledat osvědčené postupy, protože my jsme machři na výměnu osvědčené praxe a tak to využijeme. Máme být takový více rigidní v, v použití evropských fondů e, se zaměřením právě na toto téma. A Samozřejmě každý region se vyvíjel nějak, e, každý více méně efektivně a je to spousta otázek, které si taky sami musíme klást. Možná kdybychom toto byli vyslechli před rokem a půl, tak bychom teď přemýšleli jinak o nařízení o strukturálních fondech. Děkuji. Já nevím, jak to udělat, ale bohužel máte na odpověď jenom dvě minuty, tak to prosím zkuste. Nebo eventuálně se můžete potom skontaktovat s kolegy, kteří hovořili. Jistě to potom po schůzi můžeme. Já bych jenom to vzala v pořadí, jak ty otázky byly položeny. Ty závěry sice se týkají vyššího vzdělání, ale eh, samozřejmě také se věnujeme problematice negramotnosti a existují různé akce na úrovni Evropské unie, které se snaží ehm, jak si řešit a omezovat jak si je v té negramotnosti, ale my tady na, nemáme vyloženě regionální data eh, v této oblasti. Co se týče zaměstnání po absolutoriu školy, plně souhlasím, to je problém, zvlášť třeba v některých specifických zemích a regionech. A když se podíváme na ta data, tak je zajímavé, že vyšší vzdělání z pravidla s sebou přináší vyšší pravděpodobnost zaměstnání. I když samozřejmě třeba ne vždy najdete hned po škole práci, kterou chcete, ale eh, obecně je to jaksi zvýhodňující na trhu práce. Eh, odliv mozku, ano, to přesně pozorujeme, není tajemstvím a, a není žádné eh, zázračné řešení, je to problém spojený s regionálním rozvojem, ale je možné jak si investovat prostě do dovedností a, a snažit se přitáhnout více ekonomických aktivit do, do regionu. A co se týče příčin rozdílů a nástrojů, které máme k dispozici. Řekla bych, že jsme vlastně na počátku, protože toto byla taková velice nízkorozpočtová eh, studie eh, méně než 10 tisíc eur, není to žádná nová studie, tady se v podstatě jednalo o kompilaci nových, tedy existujících údajů a jejich zanázornění na mapách. Takže my víme, že školství je v kompetenci eh, států, členských států, ale máme určité nástroje politik, máme velké eh, příležitosti jaksi k financování, eh, které se dají eventuálně využít a a když se na to podíváme z časové perspektivy, je možné se soustředit a, a realizovat výzkum v určitých oblastech. A to, co činíme v tuto chvíli, je, že analyzujeme nebo realizujeme eh, analýzy specifické pro jednotlivé členské země a snažíme se soustředit na jednotlivé hlavně regiony, v čem spočívají hlavní výzvy v oblasti vzdělání a, a a jakým způsobem by se to eventuálně dalo řešit cestou určitých priorit a programů. Děkuji. Já doufám, že až komise bude mít nějaké další následné informace, takže nás o tom bude informovat, protože to je velmi zajímavé. Děkuji, takže my nyní stručně zpráva se schůze koordinátorů. Byly přijata celá řada významných rozhodnutí. E, přidělili jsme legislativní práci e, pro e, výsledky rozhodnutí rady z června vedlo k návrhu komise o alo- finančních alokacích pro členské státy, to dostalo EPP, Biobased Industries, to taky EPP, potom francouzský eh, odlehlý region Majot, to dostali socialisté, Kanárské ostrovy EPP, opatření o jednotném trhu pro elektronickou komunikaci zelení, a pak jsme také přijali rozhodnutí ohledně delegací. Pro letošní rok je návrh delegace do Nizozemska. Problém je ten, že v tuto chvíli jsme nedostali žádné návrhy ze strany účastníků. A teď už je velice krátká lhůta pro to přihlásit se e, a promluvit s koordinátory na toto téma pro příští rok zbývají vlastně tři měsíce mezi lednem a březnem. Tam bychom mohli mít další delegaci a minimálně jedno nebo více veřejných slyšení, takže koordinátoři nás budou informovat do 11. října. A také jsme rozhodli ohledně externí studie, že požádáme o novou studii, kterou už využije potom nový parlamentovém složení o roli měst v politice soudržnosti pro leta 2013 až 2020 a rozhodli jsme se také k existující studii o připravenosti členských států na politiku soudržnosti přidat ještě hodnocení administrativních kapacit členských států. A ještě jednu věc vám chci říci. Přidělili jsme dvě stanoviska týká ohledně návrhu nařízení a směrnice v souvislosti se změnou postavení majot. Pan Tigolian to měl na starosti, teď jsme se dozvěděli, že, oba, že výbory Envy a PEŠ budou přijímat zprávu již v listopadu, aby se o tom hlasovalo v prosinci na plenárce. Takže jediné, co můžeme udělat, je teď otevřít lhutu pro pozměňovací návrhy pro všechny do 30. září a potom hlasovat o pozměňovacích návrzích ke dvěma těmto nařízením 14. října a výsledek hlasování bude tedy stanoviskem našeho výboru a všem vám rozešleme formální sdělení o těchto výsledcích. A poslední věc příští schůze v pondělí 13. října. Děkuji tlumočníkům a tedy 14. října a děkuji. With and